Vážení kolegové, dovolte, abych zahájila dnešní zasedání a vítám vás všechny, kdo jste zde přítomní. První bod eh, je přijetí pořadu jednání. A nemáme žádný návrh na změny navrhovaného pořadu v tom znění, jakém se ho dostali. Ráda bych také využila této příležitosti, abych eh, vám řekla, že doba, která bude vyčleněna na jednotlivé body jednacího pořadu, je jenom um, orientační, protože vždycky je to těžké odhadnout, abychom přesně věděli, kolik nám zabere který eh, bod na jednacím pořadu. Prosím, eh, vezměte to v úvahu podle toho, jak budete přicházet či odcházet. Druhý bod. Sdělení předsedkyně. Nemám nic zvláštního, co bych vám měla v tomto okamžiku sdělit. Můžeme tudíž okamžitě přejít ke třetímu bodu jednacího pořadu. Budeme pokračovat v diskusi o Um, obecném nařízení 1083. Jak víte, my jsme se zaměřovali zatím v této diskusi na různé body eh, regulatorního rámce na další období. Teď tady máme všechny body, které se vztahují k novému regulatornímu rámci. Máme tady také zpravodaje z výboru regionů a budeme tedy vždycky 10 minut um, věnovat uh, pro kolegy z výboru um, regionu a e, přičemž Katuša Mariny je naší hlavní zpravodajkou, ale ta tady nemůže být, za to tady máme předsedu, předsedkyni e, výboru regionu Mercedes Breso, takže bych nejprve jí ráda dala slova. Bohužel pouze 10 e, minut, doufám, že vám to bude stačit. A pak budeme pokračovat a budou hovořit další zpravodajové a další, kdo si budou přát hovořit. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové, vážení členové Evropského parlamentu. Nejprve mi dovolte, abych vás poděkovala za to, že jste mě pozvali na zasedání vašeho výboru. Já v já zastupuji zpravodajku. A pro nás ovšem toto stanovisko je obrovitě důležité a moje přítomnost nasvědčuje tomu, jak důležitá věc to pro nás je, protože se jedná o vlastně stanovisko k legislativnímu balíčku a byli bychom rádi, aby náš hlas byl jasně slyšet při rozhodování a to tak, že čím dříve, tím lépe. abychom mohli tento legislativní proces zavčas ovlivnit. Hned bych se chtěla vyjádřit eh, k zprávě a k zasedání našeho výboru, který se konal 5. března. A já nevím, jestli by se měla naše pozice nějak změnit od teď do eh, 5. května. Nám půjde hlavně o víceúrovňové řízení a partnerství. Víceúrovňové řízení, jak víte, je pro náš výbor ústřední. A v rámci zásady subsidiarity bychom chtěli, aby místní orgány byly plně zapojeny do jednání implementace i revize příslušných strategických dokumentů. Společná strategie mm, o partnerství, operační programy. A myslíme si, že není spravedlivé, aby místní a regionální orgány byly jenom Eh, odkázány do úlohy partnerů ze strany občanské společnosti. Proto my bychom se rádi plně zapojili do těchto partnerských orgánů, respektive chtěli bychom, aby do toho byly plně zapojené regionální orgány. A v mnoha případech v Evropě v rámci členských států tyto eh, orgány skutečně spolu spravují a spolu financují operační programy. Možná, že ne spolu, ale sami je spravují a financují. Jedná se tedy o víceúrovňovou zprávu, víceúrovňové řízení. Až eh, bude etický kodex eh, zveřejněn ohledně partnerství, pak se budeme podrobně zabývat celkovým tím obrázkem, co se týče kontraktu a financování v rámci partnerství ehm, tak, aby eh, ty regiony byly potom plně do toho vypracování plně zapojeny. A pak je pro nás naprosto eh, nutné zajistit, aby eh, se ty fondy využívaly v rámci společného rámce. Myslím tím na strukturální fondy, které by se měly eh, vyčlenit na omezené množství tématu v rámci strategie 2020. Dnes bychom chtěli požádat o větší pružnost při volbě priorit v rámci toho dokumentu, o kterém dnes budeme hovořit. Komise tady chce mít nějaký minimální strop, ale to bychom chtěli odstranit, protože místní a regionální orgány by se měly sami zvolit příslušnou eh, témata, tři priority v rámci strategie 2020, na kterou podle jejich názoru by se měly zaměřit strukturální fondy. A aby se dosáhlo efektivních výsledků, myslíme si, že politika soudržnosti by měla vycházet z regionální analýzy, kterou vypracují regionální orgány tematické priority se nedají definovat tady z Bruselu. To se musí dělat ve spolupráci s místními a regionálními orgány. Co se týče společného strategického rámce, ten byl zveřejněn minulý týden, pořád je to ještě pracovní dokument, ale Výbor eh, regionu se eh, k tomu z vlastní iniciativy vyjádří ve vlastním stanovisku, protože nám jde o to, aby tady byla skutečná koordinace mezi tím, jak fungují fondy, fondy a zejména se jedná o regionální fondy, sociální fondy a o městské rozvojové projekty. Měla by tady být možnost skutečného růstu a jedná se hlavně o projekty financované z více zdrojů. Tedy ten společný eh, strategický rámec by měl být přílohou k dokumentu a mělo by to vycházet ze spolurozhodnování v Evropském parlamentu. Třetí bod je struktura politiky soudržnosti a konkrétně se jedná o takzvané přechodové regiony. My jsme eh, navrhli, aby tady byla takováto kategorie, která by přihlédla k posledním eh, údajům zveřejněnými Eurostatu. A vidíme, že těch regionů je docela hodně. Ukazuje se, že některé vývojové Eh, ve fondy se dostávají dolů, zase pod ten nastavený limit HDP na obyvatele, což souvisí s krizí. To má zase obrovský efekt na produktivitu regionů, protože ty jsou teď vystaveny stále ostřejší mezinárodní konkurenci. Znamená to, že dochází k poklesu HDP v průměru v Evropské unii v mnoha produkčních regionech v Evropě. To je důsledek globalizace, to je důsledek pro problémů vzniklých v souvislosti s krizí v Evropě, zejména tam, kde je otevřenost vůči mezinárodním trhům. Proto my podporujeme tuto přechodnou kategorii a velice eh, nás nepokojí, jak to teď probíhá tato věc v radě. A když už mám slovo, tak bych chtěla jenom zopakovat, že je třeba, aby se odehrávala diskuse mezi vaším výborem, výborem REGI a mezi rozpočtovým výborem protože eh, bychom chtěli, aby se řešily problémy spojené s touto přechodnou kategorií ve spolupráci mezi těmito dvěma výbory. Máme také jasně dojem, že by tady byla být určitá kondicionalita. Obmítáme makroekonomickou kondicionalitu, ale myslíme si, že je férové, aby regiony, místní orgány a tak dále se nestávaly rukojmími politiky stability státy. Pokud některé členské státy by nerespektovaly vlastní závazky týkající se národních státních rozpočtových schodků. Proto si myslíme, že musíme opravdu um, trošičku ořezat ty ex ante podmínky, které jsou možná přes příliš podrobné. A podle návrhu měli bychom se podívat také na eh, změny, které se navrhují eh, ve čtvrté příloze. Konkrétně naše změna, kterou navrhujeme 64 číslo, kde se předpokládá asi 20 způsobů, jak by se to dalo zjednodušit. My už jsme na tom docela hodně pracovali a toto je výsledek. Neboli cílem by měla být soudržnost, konvergence, eh, spíše divergence. Čili měli bychom si dát pozor na ty podmínky, podmínky ex ante, protože nedáme-li si pozor, pak by se to mohlo eh, negativně odrazit na eh, kategoriích, o kterých jsem hovořila, aby to nevedlo k finančním sankcím. A jsou tady tedy ukazatele eh, recompense, což dostává vlastně, eh, proto jde proti principu solidarity, na který nesmíme zapomínat. A také tady nejsou příliš vysoké cíle, neboli tady určitá rezerva je. A my jsme v tom textu uvedli, v jakém smyslu by ta rezerva se měla vytvořit. A chtěli bychom také zjednodušit auditní například požadavky. A co se týče požadavku na pravidla při zprávě, ta by se měla opravdu zjednodušit. Domníváme se, že ten nový návrh vlastně usiluje sice o simplifikaci, ale ta by se týkala komise, ale za to národní orgány, regionální orgány a místní orgány by měly na sebe větší břemeno, co se týče zprávy a audity. Máme určité pochybnosti ohledně, co se týče akreditačního orgánu, protože to je zase další byrokratická kategorie a zase to bude e, zátěž pro regionální a místní audit. Čili my navrhujeme, jak ty věci zjednodušit. Máme to uvedené v našem stanu dokumentu a rádi bychom vás vyzvali, abyste se tím zabývali. A mnoho z, z našich regionů které realizují programy prostřednictvím těchto fondů, by měly mít eh, situaci zjednodušenou, čili myslím tím budoucí politiku soudržnosti. A určitě tady budeme eh, muset eh, při dalším programování přihlížet k regionální dimenzi a proto bychom eh, se dívali příznivě na návrh komise týkající se místního integrovan- eh, rozvoje a integrovaného regionálního rozvoje. Máme jisté pochybnosti, protože eh, tady je to trošičku zkomplikované. Máme tady i městské programy. A zdá se nám prostě, že někde se možná klade až příliš mnoho různých cílů. Takže když bychom vzali pak veškeré ty místní, regionální politiky, městské politiky, pak by vlastně bylo těžké se nějak tematicky soustředit, protože je toho příliš mnoho. A tím bychom se měli tedy zabývat a myslíme si, že bychom měli řešit také otázky ICT, infrastruktury, nejenom služeb. A pak je tady další věc, kterou pokládáme za důležitou. Jsou to multiregionální operační programy podle eh, geografických specifik. Může to e, například vycházet e, z makroekonomické struktury regionu. A také u těch nejvzdálenějších regionů je třeba, aby jim byla věnována velká pozornost. Myslím tím nepříliš hustě oblíb, eh, osídlené oblasti. My navrhujeme zhruba 60 eh, poznavacích návrhů textu, s kterým přišla komise. Prosím, abyste se jimi zabývali. Myslím si, že by to stálo za přemýšlení tady na, ve výboru Evropského parlamentu. My jsme pro Pan Šmit ze, ze sociální fondu tady není, ale já bych přece jenom chtěla říci, že my jsme pro eh, to, aby se taky, takto dále rozvíjela politika eh, soudržnosti. Sociální fond a aby to všechno bylo eh, ve společném eh, strategickém rámci. Potřebujeme další regionalizaci. Sociální fond samozřejmě už je do jisté míry regionalizován, ale chtěli bychom tuto regionalizaci dále posílit. A tím vám velice děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nyní navrhl, abychom si vyslechli reakce na tuto prezentaci. Eh, zejména ze strany našich zpravodaj, zpravodajů. A já dám slovo paní Konstanci Kreo. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych eh, velmi ráda eh, zareagovala velmi stručně a uvedla témata, která jsme si na dnešek předsevzali. Především chci poděkovat velice srdečně paní Bresos, to, že se osobně dostavila do našeho výboru, to je pro nás velká čest. Já se domnívám, že se stanoviskem výboru regionu se dotýkáme také těch problémů, kterým se zabýváme zde ve výboru, třeba když se hovoří o multilevel governments nebo partnerských dohodách. Myslím, že tady jsme naladěni na stejnou vlnu a také otázka zjednodušování ta nám leží na srdci. Existuje jenom několik málo věcí, kde se v některých bodech trochu lišíme a myslím si, že je tady velice dobré, že e, výbor regionu bude moci na půdě členských zemí provádět silný lobbying a další krok, který nás nyní čeká, je příprava jednání s radou a já si myslím, že tady ty regiony sehrávají velmi významnou roli v členských zemích. Dneska, a to se týká také některých z vašich bodů, jako je rozvoj měst, zjednodušování, zejména v elektronizaci státní zprávy, nebo křížové financování a tedy křížové financování a zapojení více fondů současně. K tomu mám několik poznámek. Rozvoj měst jsme odložili, poněvadž jsme si přáli, aby tady byl pan Albrecht, který pracuje na pracovním dokumentu. A dá se říci, že rozvoj měst je velice prorostlé s tím obecným nařízením Čili ono je třeba, aby eh, všichni tři zpravodajové spolu komunikovali a eh, cílem náš všech zúčastněných je to, abychom posílili rozvoj měst eh, a to udržitelným způsobem. A z tohoto důvodu jsme také společně vypracovali návrh, který městům dává možnost eh, přicházet vlastními projekty, možná také s globálními dotacemi, ale to určitě je věc, kterou pan Albrecht eh, v, v AFKO pro, eh, přednese. Zhodujeme se také na tom, že ta minimální pětiprocentní alokace pro rozvoj měst a venkova, že by k dispozici měla být dána Eh, měly by být tyto peníze také k dispozici a ku prospěchu těchto rozvojových eh, projektů. a Měla by tady být možnost pro regiony a pro města pokračovat eh, v rozvoji za užití nástrojů, které jsou uvedeny v jednotlivých nařízeních. Nicméně je zde jeden bod, kde jsme diskutovali ještě minulý týden a došli jsme k závěru, že si těžko dovedeme představit, jak by to mohlo prospět rozvoju, rozvoji měst. A to je ten seznam 300 měst, které mají také partnerské dohody. My silně pochybujeme o tom, že by to mělo nějaký evropský přínos nebo přínos pro ta města. Existují už stávající sítě Eurocities a podobně, eh, kde takováto výměna informací už může fungovat, kde lze také konstatovat a identifikovat eh, osvědčené postupy. Čili já si myslím, že eh, toto je opravdu mm, zbytečné zatěžování ve fázi přípravy partnerských měst, aniž tedy by bylo jasné, eh, jak eh, jak budou vypadat ty partnerské dohody, čili já si myslím, že bychom eh, se měli tedy soustředovat na stávající sítě a ty nové, těch 5% to by mělo připlout na nové projekty rozvoje měst. Chceme tedy, aby toto platilo pro města i venkov a aby se zde objevila nová opatření, aby se více bral v úvahu teritoriální aspekt rozvoje měst a právě v tomto máme jako parlament eh, důvod, eh, úkol eh, tlačit to dopředu. To je, myslím, velmi důležitá věc. Samozřejmě v detailu je třeba ještě diskutovat o těchto věcech, jak o obsahu těchto eh, předpisů, tak i eh, u pana Olbrechta, který je zpravodajem pro EFREM. Já si myslím, že by mělo skutečně smysl navrhnout jakousi rozvojovou osu problematiky rozvoje měst a znamenalo by to také propojení více os a tematických komplexů, ale já si myslím, že s panem Olbrechtem bychom se o tom ještě měli pobavit. V otázce zjednodušení využívání fondů ze strukturálních, tedy prostředků ze strukturálních fondů. K tomu mám několik poznámek. Samozřejmě je důležité to, že eh, zastřešení pěti fondů jedným nařízením a eh, sjednocení také eh, přeskumu, vyhodnocování, řízení a monitoringu, takže to by skutečně mohlo pomoci. Samozřejmě, že to bude znamenat počáteční změny, ale řekl bych, že v dlouhodobém horizontu je to lepší, ačkoliv tady možná vzniká dojem, že je to pouze pro usnadnění práci komisi, ale ne manažerům projektu. Nevím. Eh, myslím si, že by pomohlo, kdyby se podařilo dosáhnout výrazného zjednodušení pro všechny zúčastněné. A tady třeba se komise dotázat, zda realizace v praxi je skutečně dobře připravená. Protože tady by šlo o to, abychom měli de facto eh, jeden nějaký eh, formulář, jedna nějaká prostě forma eh, podávání mm, a řízení. My bychom měli podněcovat členské země, aby zde byly nápomocny, poněvadž skutečně chceme dlouhodobě dosáhnout nekomplikované vzájemné komunikace a já si dovedu představit, že by to skutečně mohl být příspěvek ke zjednodušení celé situace. Je také třeba vyzvat české země k tomu, aby využívali této technické pomoci. Samozřejmě eh, ty systémy musí také odpovídat ochráně eh, dat eh, a k tomu patří třeba uznávání elektronických podpisů nebo informace, které musí být zajištěny proti zneužití ztrátě a tak dále, ale to nám komise určitě ještě bude moci příští příštích vysvětlit, jakým způsobem tyto věci budou zajišťovány. To se nemusí promítnout přímo v textu všeobecného nařízení. Dále ze zazněla otázka o možnostech více fondového financování. Zde komise vnáší do návrhu nařízení větší flexibilitu oproti současné situaci, kde to eh, jakoby možné není a eh, je třeba rozlišovat eh, projekty, v projektech tady ty tvrdé investice a měkké investice, tak tady je pokus toto překonat, ale bohužel tady tento více fondový přístup bohužel nesahá až dolů na úroveň projektu, ale pouze na úroveň prioritních os. Tady je třeba se zamyslet, a tady by to možná komise mohla ještě mm, promyslet, jestli by nešlo jít ještě dále až skutečně na úroveň projektu, poněvadž těm by to možná pomohlo nejvíce. Jinak e, zatím je třeba všechno rozepisovat podle fondů. Jinak eh, samozřejmě tady eh, komise určité návrhy má a eh, určitě hm, tuto výzvu je dobře přijmout a aby byly možno, bylo možno využívat tady tyto více fondové možnosti. Když už tedy hovoříme o více fondech, musíme se samozřejmě dostat také na cross-financing, křížové financování. Čili pokud bychom měli to vícefondové, eh, vícefondové eh, financování, tak eh, bychom neměli tou cestou křížového financování, to by se navzájem mohlo vyrušovat. Ale pokud by to mělo fungovat, pak ta hranice by měla být navržena někde kolem 10%. Já si myslím, že jako úvod by to stačilo. A myslím si, že debata může pokračovat. Thank you, Lambert. Velice vám děkuji. Lamberte, máte slovo? Ne, vy nechcete vystoupit? Dobře, počkáme tedy. Chce někdo vystoupit za Alde? Ano, prosím. Nebo kdokoliv chce vystoupit za ALDE, zpravodaj, stínový zpravodaj. Chtěl bych se pouze zmínit o tom, že je v podstatě nutné něco vyřešit, když se připravují partnerské dohody. Jaký je skutečný eh, sled těch regionálních eh, účastníků? Ty modely mohou být různé, to je třeba vypracovat jako první věc. A mám tedy eh, hlavní otázku. Já sice věřím, že když to bude vypracováno v dané zemi, protože obvykle to stanovuje komise, ale členský stát stát se potom postará, aby byly dodržovány demokratické zásady, a tak je nutné, aby v tom regionu byly připraveny velice důležité dokumenty. A nebo se bude trvat na tom, aby regiony měly rovněž také určité možnosti, aby souběžně se svými národními e, zástupci vypracovávali ty dokumenty, ty hlavní nutné dokumenty, ten rámec a také partnerskou dohodu. Tato otázka musí být eh, vyřešena, než eh, bude schváleno toto nařízení. Děkuji vám. Zdá se, že tu není přítomen nikdo z těch eh, stínových zpravodajů. François Franzi chce vystoupit. Já se omlouvám, ale jenom dvě, tři úvahy na úvod. Nejprve bych chtěl velice poděkovat výboru regionu za vykonanou práci a e, rád bych řekl, že je velice dobře koncipována a my sledujeme tedy obdobné zájmy. Dále je e, třeba říci, že ta práce by měla být lépe eh, <clears throat> zacílená, měla by mít lepší strukturu. Tam máme pocit, že toto je velice dobrý přístup. Sedmiletý plán, to znamená, že máme s partnery příležitost vést diskuzi a cítíme, že se tu předkládají určité praktické návrhy. A toto eh, přizpůsobení regionálnímu a místnímu kontextu je velice slabá, měla by být posílena. Eh, když jde o tuto výhradu, my jsme to vnímali vždy jako nástroj pružnosti a ne jako nástroj osob a jejich konání to, co výbor regionu navrhuje, se ubírá dobrým směrem, se domnívám. Musíme si uvědomit, že se věci vyvíjí nesmírně rychle. Za sedm let byly se asi některé priority změní. Už nebudou tak důležité zítra, ale nesmíme to vnímat jako soutěž mezi regiony. To by bylo opravdu kontraproduktivní. A dále Některé oblasti, jako například oblast městského rozvoje, energetické účinnosti, jsou nesmírně zajímavé, ale ještě jednou nadbytek regionální koncentrace může vést k tomu, že některé opuštěné regiony se nedostanou k těmto prioritám, nebudou se přibližovat k ostatním. A my bychom samozřejmě priority chtěli rozšířit. To je jeden přístup a druhý přístup. Tato témata by měla být seskupena, aby eh, pokryly širší rozsah působnosti. A ještě poslední bod zjednodušení. To je jistě velice aktuální a dobré téma, protože to není jenom pozitivní ustanovení a nejenom snaha zjednodušit život v Evropské unii, je třeba zjednodušit i život lidí přímo v místě. Já jsem z ostrova a témata, která se týkají ostrovů, jsou někdy zpěty s administrativními požadavky podmínky jako u velkých společností. Je třeba zajistit, aby se toto zjednodušení týkalo jednotlivých hráčů, aby nebylo vyhrazeno jednotlivým orgánům. Vážení kolegové, ráda bych ještě jednou ujasnila, eh, jaké je téma naší diskuze. Eh, byla to tedy prezentace eh, a postoj eh, výboru regionu, to zahrnuje vše a potom specifická témata, o nich se zmiňovala Konstanc Krélová. A je to vlastně pokračování diskuze, kterou jsme zahájili před několika eh, měsíci. Týká se to křížového financování více fondových operací, eh, přenositelnost zdrojů a, cel, a další. A nyní má slovo Cornelie Ernst. Ano, děkuji vám. Za QE bych chtěla říct několik slov. Nejprve velice děkuji výboru regionu. Je to opravdu uklidňující, že se e, tu objevil takový slad naší vlastní pozici a že je tu opravdu velké úsilí. E, to stojí za to se pustit do diskuze. Mám trochu obavy, co se týče přechodných regionů. Přechodné regiony budou tím či oním způsobem e, a my samozřejmě toto dělení na kategorie podporujeme, ale mohly by se stát oběťmi financování. A já se domnívám, že diskuze na tuto otázku je třeba e, vést v nejbližší době do větší hloubky. Musíme si ujasnit e, finanční přístup a za druhé sdílím e, rovněž celou problematiku makroekonomické podmíněnosti výboru. Myslím, že to by neměly všechno platit regiony a členské státy, neměly by být tak potrestány. Eh, a co eh, vzbuzuje obavy, to je eh, rozhodnutí maďarské vlády z nedávné doby. To může mít značné dopady, když to můžeme říct si na tom příkladu Fondu soudržnosti. Myslím, že bychom se měli opravdu pustit do návrhu výboru regionu a diskutovat o něm. Všechno ostatní nechám eh, stranou, protože opravdu eh, souhlasím s výborem regionu k tomu, co řekla paní Kryl. Eh, městský rozvoj. Ano, musíme si ujasnit, které projekty chceme podporovat, co se má stát v oblasti rozvoje měst. Jistě správné je posílit propojení, ale to příliš nepomůže. Je třeba ukázat nové projekty a jaké by to měly být. Nevím, zda vůbec má smysl uvádět nějaká procenta, 4, 5, 6, pracovat se, s procenty, to je, myslím, obtížné a také návrh výboru regionu, který se týká Evropského fondu pro regionální rozvoj, eh, bychom měli zkoumat eh, rozvojové fórum. Nemělo by to být něco úplně nového, ale spolu eh, s komisí a s výborem regionu vytvořit takovéto fórum, aby se vytvářely dvojní struktury. A těch 5% to mě nepřesvědčuje to, o čem se diskutovalo. A poslední myšlenka křížové financování. Ano, to je třeba rozšířit. Jsou tu nejrůznější nejrůznější rozdíly 5, 10, 20 všechno, co jde nahoru, je myslím dobré, protože bude málo prostředků a tak má smysl, abychom eh, různé věci propojovali a tady k tomu už jsme velice vstřícní otevření. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Pan Derek Van. Eh, nejprve k tomu příspěvku Myslím si, že většina členů by asi souhlasila s tím, eh, co tady bylo řečeno a co je konkrétně ve zprávě. Já bych jenom chtěla říct si několik slov o eh, víceúrovňovém řízení, protože i my to pokládáme za důležité a když posloucháme komisi, tak i oni tvrdí, že je to důležité, ale nejsem si úplně jist, jak se to má dosáhnout ve skutečnosti. Takže já se vlastně ptám ohledně diskuse, která se odehrává, jak se dělí eh, mezi jednotlivými fondy v regionech a jak se zase eh, rozděluje peníze na nízkouhlíkovou <coughs> ekonomiku, například na malé a střední podniky a podobně. A pak my ve Walesu konkrétně eh, se zajímáme o partnerské smlouvy. V současné době to vypadá tak, že by se o nich rozhodovalo na úrovni komise členské státy. A my si myslíme, že by bylo důležité, aby tam byla určitá hlava v této smlouvě, která by byla věnována regionům. A zase jde o to, že za výbor regionů v tomto směru bude lodovat, lobovat i v komisi, i v radě. Tohle jsem chtěl říci k výboru regionů. A hovoří se tady o zjednodušení. Je to vlastně také otázka pro výbor pro rozpočtovou eh, kontrolu, co se týče budoucnosti politiky soudržnosti. A já si myslím, že je třeba tady dosáhnout rovnováhy. Na jedné straně strukturální fondy a eh, fondy na politiku soudržnosti by se měly patřičně využívat a mělo by to být pokud možno jednoduché nejen pro členské státy a komisy, ale také pro příjemce, čili ta vyváženost je důležitá a obtížné je toho dosáhnout. Proto musíme eh, se eh, zabývat otázkami akreditace, auditu, eh, finanční zprávy, obecného zjednodušování a tak dále. Čili to jsou všechno věci, které teoreticky bychom měli podpořit, ale musíme se zabývat podrobnostmi, aby to opravdu bylo vyvážené. A konečně, co se týče městských oblastí, rozvoje měst, tady je k tomu několik obav, které bych chtěl vyjadřit. Například eh, asi stovky měst by se mohly dostat na tuto městskou platformu. A já se ptám, kdo to rozhodne, o která města konkrétně se bude jednat a jaká tady bude potom mandát a e, pro tato platformu. To je otázka, která ještě nebyla zodpovězená a myslím si, že do této diskuse by měly být zahrnuty i regiony, protože ty by určitě měly mít co e, e, mluvit do toho, o které třistovky měst se bude jednat a jakou to bude mít budoucnost. Děkuji, Jan Olbrecht. Yes, uh, thank you, Děkuji, eh, paní předsedkyně. A děkuji také zpravodajům za to, že do dnešní eh, rozpravy zapracovali i městskou dimenzi. To je také eh, součást celé této diskuse. Proto mi dovolte, abych tedy vyjádřil vlastně moje stanovisko, než se dostanu ke všem jednotlivým prvkům. Co je důležité v tom obecném nařízení? Nutnost vytvořit takový systém, který by vzal v potaz eh, rozdílné eh, právní struktury v různých členských státech. To je velmi důležité, protože existují federální státy, regionalizované státní uspořádání, takže ten text by měl být natolik otevřený, aby nedocházelo k nějakým nedorozuměním v některých členských státech. Například ten etický kodex týkající se partnerských dohod. A já se domnívám, že ten městský prvek je z toho jasným důsledkem. A také se jasně ve svém stanovisku vyjádřil výbor regionu, že bychom měli celé jasně říci, co tím myslíme. Hovoříme-li o kontraktu, partnerství nebo dohodě o partnerství, hlavně se musí definovat přesně, kdo jsou partneři a e, zda členské státy a komise jsou partneři, a nebo zda hovoříme o partnerech na národní úrovni. A v tom případě, kdo jsou partneři na národní úrovni a jaký je zase potom vztah mezi úrovněným e, řízením vzděláním a mezi partneři ze str- partnery ze strany například neziskovek a podobně. Čili musíme jasně dopředu vidět, jaký bude obsah takových partnerských dohod. V těch partnerských dohodách v nařízení máme známý, dobře známý seznam městských oblastí. Já e, nebudu zabíhat do historie, z čeho to vycházelo, ale já budu navrhovat jednu věc, jakožto zpravodaj, doufám, že vy jako výbor to podpoříte. Zaprvé budu navrhovat toto abychom se velice jasně vyjádřili v tom smyslu, že v těchto fondech je mnoho různých, nebo jsou pomyšlena na různé typy opatření a akcí, která je možné dělat ve městech, ať se jedná o regionální rozvoj, anebo ať se jedná o sociální fondy. Že tedy tady nejsou co do procent eh, žádná omezení. Co se týče eh, témat, tady jsou omezení, ale nikoliv co se týče eh, projektů ve městech. To už je na řídícím orgánu. Myslím tím městskou dopravu, energetická účinnost budov, infrastruktura, ve městech, eh, revitalizace měst, sociální, ekonomická revitalizace měst a tak dále. Čili tady žádné limity nejsou. Ale já jakožto zpravodaj bych chtěl podpořit myšlenku komise, aby se vytvořil takzvaný zvláštní program a aby se ohradilo jako e, těch 5% e, národních e, alokací na rozvoj, ale to by se mělo nejprve vyčlenit pro takzvané funkční městské oblasti, což by zase umožnili, umožnilo tohle posílit. Znamená to, že členské státy by musely definovat, jaké funkční oblasti by chtěli podporovat. Funkčními oblastmi myslím tím eh, vlastně města a jejich okolí. A jsou to funkční městské oblasti a na ně by mělo být přesně vyčleno těchto 5%. Tyto funkční městské oblasti by se měly řídit zvláštní metodologií, což, eh, což je a za třetí, nebo za druhé, tyto funkční městské oblasti by měly mít možnost používat globální granty, což je také ve všeobecném nařízení. Takže já vlastně chci ve svých pozměňovacích návrhů navrhnout toto, abychom tento seznam vůbec pominuli a abychom jednoduše nadefinovali kritéria na úrovni partnerských smluv. A samozřejmě, že každý členský stát by si měl analyzovat, co pro ně konkrétně znamená těchto 5 jaké funkční oblasti by chtěli podpořit a z toho by měli zase eh, se rozhodnout, jaké funkční oblasti a pak by měli použít ITI a využít možnost globálního grantu. Ale samozřejmě globální grant podle na, eh, obecného nařízení potřebuje, aby tady byl zprostředkovatelský orgán, který může být vytvořen na úrovni funkčních městských oblastech. Proto tady navrhuji možnost globálního grantu, ale nikoli povinnost. Možná, že některé funkční městské oblasti ani nebudou připraveny převzít odpovědnost za globální grant. To je tedy těch dobře známých 5%, je to z RDF. A e, logický důsledek návrhu komise byl, že vlastně by to mělo být na té městské platformě. Ale já bych chtěl, abychom se vzdali toho seznamu a navrhnuji také, abychom se vzdali té platformy. Protože si myslím, budeme-li mít kritéria, členské státy se rozhodnou, kolik chtějí mít funkčních oblastí a pak v posledu tady bude seznam těchto oblastí, což bude důsledek a nikoliv jakožto předpoklad hned na začátku. A samozřejmě motorova, monitorovací a hodnotící mechanismus je úplně eh, možný, ale vlastně už k tomu máme dnes airbag, to už vlastně existuje. A vlastně politiku, politický záležitost zařizují i občané, e, i příslušné asociace a výbor regionu. Takže já si nemyslím, že potřebujeme nějakou novou městskou platformu. A myslím si, že bychom měli také jasně říci, že ta představa 300 velkých měst, to možná tady bylo na začátku. Ale teď už hovoříme jednoduše o funkčních městských oblastech, což je vázáno jaksi na měřítko členského státu a na typ akce, kterou bychom si přáli podpořit. Tady by se měly využít evropské finanční prostředky, abychom podporovali a motivovali tyto e, oblasti, aby spolupracovali a vytvářeli síť a aby e, to přineslo přidanou hodnotu. Toto bude z mé strany návrh. A Mohl bych ještě k tomu něco dodat eh, ve prospěch dnešní diskuse. Myslím si, že jeden z nejobtížnějších eh, aspektů je křížové financování. Křížové financování samozřejmě by se nemělo analyzovat zvlášť odděleně od eh, více fondového systému. Jestliže tento více fondový systém je jenom na úrovni programování, pak to bude slabé. Ale jestliže to bude na úrovni programů, i tam to bude ještě slabé. Ono by to mělo být už na úrovni projektu a komise nás informuje, že by to bylo možné. Myslím si, že by to bylo těžké, ale pokud by se nám podařilo dostat více fondový seznam na úroveň e, programu, projektu, pardon, pak by to byla velká výhoda. A myslím si, že křížové financování by se pak mohlo maximálně využívat. Jestliže má být ten systém pružný, tak by to nemělo být omezené na 50%, mělo by to být daleko více, dejme tomu 20, 25, 30% na křížové financování. Nám totiž jde o to, abychom to pro lidi zjednodušili zjednodušili a ne, abychom tady dělali nějaká umělá rozhodování. To si myslím, že je velice důležité. Je tady velice eh, kontroverzní prvek v návrhu eh, výboru regionu a o tom už se zmiňovala paní předsedkyně. Jedná se o ten makroregionální element. Když eh, hovoříte o mezi regionální úrovni v rámci členského státu, pak je to jednoduché, ale když hovoříme o interregionálním, makroregionálním aspektu v rámci regionální a politiky soudržnosti napříč členskými státy, pak už to tak jednoduché nebude. To je jenom poznámka. Budeme ještě hovořit o ARDF, e a myslím si, že je to asi zajímavý návrh, který tady zazněl, že eh, tohle musíme velice přísně ohraničit. My to máme na úrovni ERDF a eh, sociálního fondu 25%, 35%. Pak máme takovéto ohraničení na úrovni evropské facility, čili měli bychom eh, před, na, do agentury dát ty peníze. Pak máme eh, prostředky vyčleněné pro ERDF. A 80% to je strašně moc měla by to být možnost jenom soustředěvat prostředky. Někdo by měl rozhodnout, že třeba musíme mm, se koncentrovat na tři tematické cíle, ale e, musí se to, e, někdo to musí rozhodnout. A tři, dejme tomu, témat jsou důležitější než ostatní. Nemůžeme tedy říct si jedenáct, ale musíme vybrat tři. To by ale neznělo moc logicky. A pak tady máme, a tady já ještě čekám na diskusi o sociálním fondu, protože máme ještě větší koncentraci zde, ta je na úrovni programu. Takže já si myslím, že říkáme sice, že všechno bude jednoduché a e, pružné, ale děláme všechno proti tomu, protože všechno tady jaksi ohraničujeme. Říkáme sice, máte volnou možnost volby, ale přitom je, v této možnosti velice omezujeme e, například e, neměla by být E, odpovědností e, regionu zajišťovat tu koncentraci, anebo by to mělo být na úrovni členských států. Já si myslím, že bychom neměli vytvářet takové nařízení, které by prostě zavíralo e, dveře vůči jiným alternativám. Děkuji. Mm, eh, jenom stručně. Chtěl jsem zdůraznit eh, to, co už dříve řekla Konstance Krélová myslím, že mezi pozicí výboru regionu a našeho regionálního výboru je mnoho styčných bodů. Pokud tedy konečným cílem má být to, že má vzniknout vyjednávací váha ve vztahu k radě. Návrhy, které zde byly předloženy a které se týkají zjednodušování eh, víceúrovňového řízení, hm, tak eh, tady podle mě bychom měli eh, celou tu zprávu posílit. A já si myslím, že další věc, o které bude muset pouvažovat také výbor regionů, je otázka peněz, které budou k dispozici v příštích sedmi letech. Eh, rovněž bude třeba se zaměřit eh, na přechodové regiony. Eh, myslím si, že je velice dobře, že se mají zavádět, má zavádět kategorie tzv. transition regions, ale eh, nemělo by to být na úkor jiných eh, kategorií regionů. Já si myslím, že další věc, která je důležitá a Konstance to také připomněla, a to je realita měst. Domnívám se, že i tady se v mnohem shodneme s výborem regionu. Já osobně to vnímám tak, že tuto otázku je třeba spolu s výborem regionu hlouběji proskoumat. Domnívám se, že je třeba se zamyslet nad tím, jak využít inovací komise a to, že je možné zaměřit konkrétní akce v rámci regionální politiky na rozvoj měst. Přičemž, když uvažujeme o tom, co to může znamenat pro některou zemi nebo některý region, tak myslím, že je Tady třeba si ujasnit, eh, které nebo jaké město by mělo být cílem eh, těchto investic. Eh, myslím, že jakékoliv kroky v oblasti rozvoje měst je třeba více se soustředovat. Děkuji. Nyní paní Ulrika Manner. Děkuji vám, paní předsedající. Tak já bych chtěla poděkovat výboru regionů za velmi dobrou představenou zprávu a já věřím, že nám to velmi pomůže v další práci. Chtěla bych ještě ovšem eh, zdůraznit eh, otázky, eh, které zde zejména paní Krell zdůraznila, a to je městská dimenze a křížové financování. Pokud se týče městské dimenze, myslím si, že ten návrh je velice dobrý, ačkoliv pokud se týče těch prostředků, tak nevím, jestli jsou takové, které Eh, povedou k opravdu hmatatelným výsledkům. Eh, jinak eh, souhlasím se pravdajkou také v tom, že je třeba se vyhnout vytváření duplicitních aktivit, duplicitních situací a když tady máme seznam měst, tak tady opravdu vůbec není jasné, jakým způsobem byl proveden jejich výběr. Taky nevěřím tomu, že je příliš demokratické takové to vybírání 300 měst podle kdo ví jakých kritérií. Já si myslím, že tam je třeba také brát v úvahu městské struktury a e, výzvy. To znamená, že regionální rozvoj rozvoje měst je třeba také zohlednit. Třeba u nás e, my v podstatě nemáme žádné metropole, my máme města střední velikosti, které hrají velice důležitou roli pro okolní obce. A to znamená, že když bude velikost měst, nebo jako kritérium bude velikost měst co do počtu obyvatel, tak tady nám to příliš nepomůže. Co je tady ona hranice, ta je pro mě přijatelná, ale jak řekl kolega Olbricht, myslím, že je tady nutná určitá flexibilita a e, jak města, ta členské země by měly spolu rozhodovat o tom, jak těch 5% se rozdělí mezi města a na jaké záměry tyto peníze mají být vynaloženy. E, pokud se týče dalších navržených témat, jako je třeba energetická účinnost, tak e, to samozřejmě už samo o sobě podporuje rozvoj měst. Jinak, eh, pokud se týče eh, křížového financování a více fondového financování, já jsem také proto, aby ty hranice byly posazeny níže. Máme eh, také otázku k směrnici ETS. Tady se zatím nehovoří o křížovém financování, ale myslím si, že by se to tady objevit mělo. A ještě paní Marcony. Děkuji vám, paní předsedající. Na základě toho, co zde přednesl výbor regionu, myslím si, že navazují ve, regionu, ve výboru regionu také na mnohé návrhy, eh, které zaznívají také u nás, vzhledem k tomu, co navrhuje Evropská komise jak eh, řekli kolegové, zdůrazňují se, zdůrazňuje se onen široký společný eh, prostor, na kterém můžeme pracovat. Eh, my dnes se nemůžeme dohloubky zabývat pozměňovacími návrhy, ale myslím si, že jsou mezi nimi některé, které i my sami můžeme podpořit. Musím říci, že Souhlasím se všemi komentáři, které tady zazněly přede mnou z úst kolegů a myslím si, že je důležité a budu stručná, je důležité, aby se specifikovalo, kdo může být partnerem partnerské smlouvy, kým má být taková smlouva podepsána a je třeba také jasně eh, vymezit kam až sahá spolu rozhodování, jestli tam tedy má být zahrnuta také občanská společnost a tak dále. Dále si myslím, že je třeba zdůraznit potřebu určité klarifikace toho, nakolik závazné budou tyto kontrakty a to samozřejmě také souvisí s tím, kde bude podepisovat. Pokud se týče tematického zaměření, tak Myslím, že to říkají správně také, říká správně zpravodaj v pracovním dokumentu. A sice, že je správně trvat na tom, že tematická koncentrace musí být dobrovázen a větší flexibilitou. A myslím si, že minimální prach, jak ho stanoví komise, je třeba opustit. Myslím, že tady ten by se měl stanovat eh, přímo v daném regionu. Prostě toto by mělo jít ze zdola nahoru. Pokud se týče stanování podmínek, tady si myslím, že velice důležité je to, co říká paní Bereso o pokusu komise podpořit eh, politiku soudržnosti v makroekonomickém kontextu. Já si opravdu myslím, že bychom měli zdůraznit negativní vlivy, které tato strategie může mít na soudržnost. Myslím, že tady skutečně jsou. A některé návrhy eh, konkrétních eh, programů může být, eh, mohou být v rozporu s principem soudržnosti. Jak řekl pan Olbricht, já myslím, že je důležité, aby ta kvantitativní definice tady těch 5% bylo vnímáno jako minimum, jako absolutní minimum v kvantitativní vymezení. Jinak bych eh, podpořila to, co, eh, myslím, řekl kolega, a sice že eh, toto kvantitativní vymezení by se mohlo zcela vypustit a spíše bychom to mohli posadit na lepší integraci a vzájemnou osmozu mezi fondy, eh, tak aby místní aktéři měli větší prostor, oni by měli rozhodovat o programech. A ještě poslední bod, Domnívám se, že důležité je také to, aby městská agenda zdůrazňovala také to, jak by se měly uskutečňovat městské investice. Komise se na to dívá z celkového pohledu regionálního rozvoje a já si myslím, že eh, toto je otázka vlastního rozvoje měst a já si myslím, že je třeba vycházet tedy z měst, ale zároveň je třeba brát v úvahu také ty odlehlejší regiony, například pobřežní a tak dále. Myslím si, že tady si to zaslouží eh, trošku zdůraznit. Konec konců neustále zde slyšíme o eh, posílení finančního zapojení, finančních příspěvků, takže tak to by to mělo být. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěl velice stručně eh, vyjasnit pár prvků. Tak za prvé, eh, neexistuje mm, seznam 300 měst. Takový seznam neexistuje. Návrh 300 měst, eh, ten souvisí s tím návrhem 5%. To znamená 5% ve seznamu partnerských smluv a potom eh, máme eh, tedy seznam pro platformu, ale tam není žádných 300 měst, to je prostě jenom, prostě tak to je. Já bych prosím navrhl, abychom neměli ten seznam který se týká partnerských kontraktů a tím pádem by se to eliminovalo také z platformy. A to by mohlo tedy eliminovat tuto debatu, která už není aktuální, poněvadž skutečně neexistuje seznam měst. A druhý prvek to je ta mez 5%. Měli bychom si uvědomit, že v mnohých městech Eh, se domnívají, že tam bude 5% pro města. Ne, města, tedy peníze pro města budou bez limit. 5% se stahuje jenom na speciální, abych tak řekl, program. Čili to jsou ty funkční městské oblasti. Čili tady skutečně není limit pro města, nýbrž pro takzvané městské oblasti, urban areas. Eh, to znamená, to je pro města a jejich okolí. Čili tolik na vyjasnění. A já jsem potom ještě také hovořil o tematické koncentraci, což je Eh, právě jaksi z úplně, úplně opačného konce než těch 5%. A tematická koncentrace, to je horizontální prvek. Čili prostě eh, já jsem to chtěl vyjasnit, poněvadž se tady pořád diskutuje o tom, kdo je na jakém seznamu. Tak, eh, Lambere, vy nejste na seznamu, ale nyní můžete promluvit. Děkuji. Já jsem chtěl já jsem chtěl ještě chvíli hovořit, protože my teď eh, vlastně můžeme absolvovat velice bohatou výměnu názorů. A také to můžeme konfrontovat s výborem regionu. Čili, eh, co víme dnes? Výbor regionu celá léta se stavěl do pozice vyjasňování celé architektury politiky soudržnosti. A během těch desetiletí se podařilo definovat, vyjasnit definice subsidiarity, partnerství nebo eh, zjednodušování, eh, přístup zaměření na výsledky a tak dále. Před několika lety jsme zjistili, že výbor regionu má jakýsi audit toho, co se dosáhlo podle Lisabonské strategie a nyní podle EU 2020. A když si přečteme poslední zprávu o postupu v rámci 2020, tak v mnohých zemích zjišťujeme, že regionální a místní orgány vůbec nejsou zapojeny. Čili to mě inspiruje k tomu, aby se podíval na ty speciální dnešní body, a to jsou princip partnerství a nástroje. Já jsem přesvědčen, že v návrhu komise se o nich nemluví dostatečně. A my bychom se měli soustředit na to, eh, jak to změnit, jak to třeba otočit. Že prostě řekneme, mělo by to vzniknout z dola nahoru a jestliže státu se to nebude líbit, pak může zahájit debatu, ale eh, v zásadě by se měl do tohoto přístupu převzít všechno to, co bylo vydáno z dola to by mělo zaznět v našem textu. A další věc, já si nejsem jistý, jestli každá země to udělá právě takto. A my tady máme debatu o teritoriálním faktu, ať už to budeme říkat jakkoliv, ale my prostě musíme začít od nuly. Kdo jsou ti hlavní partneři? Kdo jsou ta města? jakým eh, způsobem se to bude realizovat eh, v té či oné zemi. Bude to centrálně na ministerstvu a eh, pak se to nějakým způsobem bude svalovat v parlamentu a, a rozdělovat, anebo vyplývá z toho tedy které orgány v které zemi vlastně budou ve hře. A bylo tady správně řečeno, že e, je to v každé zemi trošku jinak, takže je třeba tady mít opravdu e, akceptaci různých e, zvyklostí a kultur. Jinak můžeme očekávat, že rada se to bude snažit dále rozmělnit a může se stát, že třeba Lik van der Brande, který také byl kdysi speciálním poradcem pana Hána na výboru regionu. No, prostě počkejme si a jestliže někdo přijde na to, jak podpořit právě tuto část, tak to bude dobře, eh, protože eh, my v současné době krize vidíme tak dramatické škrty ve mnohých, vlastně ve většině členských zemí, že skutečně nebezpečí pro politiku soudržnosti roste den o den. Druhá věc, ta architektura to není jenom tradiční politika soudržnosti. Máme tady dopis devíti zemí, které se eh, vyjádřili tak, že chtějí politiku soudržnosti pro chudé regiony. Ti ovšem zapomínají, že skutečná politika soudržnosti je součástí rámce 2020 a že je zaměřena do budoucnosti. A to v tom dopise je opomenuto. Zde se nepočítá s žádným finančním instrumentem pro EU 2020. To znamená, že modernizovaná soudržnost je jakýmsi eh, eh, je tedy eh, součástí té, té modernizace podle, podle smluv, ale také je to součást politiky 2020 a to jsou prostě takové jako mm, velké věci, takové letadlové lodě soudržnosti, ale nejsou za nimi žádné peníze. Čili skutečně ano, my chceme, aby eh, strategie 2020 se rozvíjela a hm, teď prostě docházíme do situace, kdy nebude možno se omezit jenom na ty proklamace. Takže eh, možná, že tedy takto se vlastně dostáváme k principům, nejenom k pozměňovacím návrhům. My jsme rádi, že jste tady eh, s námi, protože my, Konstance, tedy eh, jsme zpravodajové a hm, teď se dostáváme do fáze pozměňovací návrhu. My už jsme jich eh, několik sepsali a většinou se týkají těch principiálních bodů v našich dokumentech, je tam je celkem 11 bodů. A máme tam skutečně pár pozměňovacích návrhů právě na této úrovni. Já si myslím, že je velice efektivní, když eh, bychom nyní eh, zapracovali body z výboru regionu a potom tady v Dubnu budeme mít eh, návrh naší zprávy, potom tady v 9. 9. května budou Eh, bude projednání a detaily již později. Eh, Jane, eh, ta myšlenka o městech, jak řekla Konstance také, tak to by skutečně mohlo být určitým průlomem. Možná, že ano, protože my opravdu nevíme, jak se to projeví na dalších platformách a třeba jak to zrealizovat u mě, v naší zemi, v Lucembursku a no, prostě všude možná. Také Eh, my máme zastřešovací organizace a ty jsou eh, dobře organizované, třeba Eurocities a tak dále. To je prostě taková eh, široká politická matice, čili tady skutečně je k čemu přispívat a je tady také ta otázka toho integrovaného přístupu. To jsou ty JTI, e JTIs. Čili ano, skutečně nám to pomáhá, jak říkal Jan, a my budeme velice brzy Eh, pracovat na dalších pozměňovacích návrzích a, a možná, že tedy se nám je podaří více sladit. Děkuji vám. Omlouvám se, Lambert. Jako poslední dostane slovo Konstance, potom zástupce komise a Mercedes Breso bude poslední. Děkuji, paní předsedající. Nechtěla bych vás příliš dlouho zdržet. Chtěla bych poděkovat za dusk diskuzi byla opravdu velice podnětná a ukazuje se, že v těchto bodech, o nichž dnes diskutujeme, se naše stanoviska opravdu velice blíží. To nám jistě pomůže při tom rozhodnutí a chtěla bych vás požádat, paní předsedkyně, abyste požádala komisi, aby se vyjádřila k přístupu vícefondového financování, protože to by bylo opravdu revoluční, velice užitečné užitečné, kdyby eh, k tomu mohla komise předložit návrh. Děkuji. A nyní Nikolas Martin, zástupce ředitele. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za příležitost zúčastnit se další diskuze o e, nařízení o těchto ustanoveních a také za příležitost vyslechnout si prezentaci paní Preso a také e, zprávu výboru regionu. Budu velice stručný a chtěl bych se vrátit k třem základním oblastem, k té otázce městských oblastí, k otázce zjednodušení a křížového a vícefondového financování. Zejména se e, vrátím k partnerským dohodám změnám a k víceúrovňovému řízení. Paní Breso o tom hovořila a také to zaznělo v několika příspěvcích. Pan Ulbricht eh, řekl zcela jasně, jaký důvod je za návrhem komise a vysvětlil to velice jasně. Netýká se to pouze eh, investování do městských oblastí, což může překračovat těch 5%. Může to být různé eh, financování na podporu udržitelné dopravy, malých a středních podniků a tak dále. Ten důvod je podpořit města v procesu míru příprav eh, jejich programů a realizace jejich programů a budeme se snažit nalézt hnací sílu eh, v návrhu komise, proto jsme předložili ten zvláštní návrh stanovit jako minimum 5% v souvislosti s integrovanými akcemi rozvoje měst, abychom do toho opravdu eh, města zapojili, aby města mohly rozhodovat o koncipování a realizaci realizaci těch programů. To je tedy ta kritická otázka, která e, vedla k tomu zdůvodění a dále e, funkční e, městské oblasti. Já se nedomnívám, že by to mělo být povidné. My přece nevylučujeme možnost, aby rozsah integrovaných aktivit trvaly udržitelné rozvoje se nemohl rozšiřovat na městské oblasti nechceme tvrdit, že to musí být eh, funkční městská oblast. Chtěli bychom mít širší eh, volbu pro členské státy eh, jako v současnosti. V některých případech to může být mnohem více zacílené na konkrétní část města a nebo v, za jiných okolností se to může týkat celé městské oblasti a v některých příkladech případech eh, se to může dotýkat celé eh, funkční městské oblasti. Eh, nechtěli bychom se zaměřovat na jeden konkrétní způsob, jak formulovat tuto strategii. Dále, co se týče zajištění systému, kdy usilujeme o integrované investování. E, globální granty představují jiný nástroj, o kterém jsme uvažovali, protože chceme tady mít celou řadu e, různých nástrojů pro investování v různých oblastech. Globální grant je něco podobného jako integrované teritoriální eh, financování, ale globální grant zahrnuje tedy eh, eh, to, že celé řízení bude v rukou jednoho orgánu a e, e, je třeba předat všechno e, městům a u modelu ITI je větší flexibilita, je tu delegování aktivit, je tu možnost předat návrh strategie projektu delegovat dále. A například také audit, ten si může ponechat ve svých rukou řídící orgán, ale u globálního grantu je nutné předat všechno, takový je jeho systém. To je tedy ta výhoda. A potom eh, k otázce seznamu měst a otázka platformy, aby zde nevznikal žádný zmatek na seznamu eh, eh, měst, které budou přispívat těmi pěti procenty. Má to být indikativní seznam měst a my jsme si vyslechli eh, značnou zpětnou vazbu. A já nechci otevírat otázku, zda ten seznam nepotřebujeme. Potřebujeme nějaký způsob, podle něhož členské státy se budou rozhodovat, že se zúčastní. Potřebujeme něco jako kritéria, ale ne předem stanovený seznam. To by bylo předčasné pro členské státy, kde by měli definovat všechna města, eh, kde se budou odehrávat takovéto aktivity. Eh, takže komise je ochotna eh, učinit určité modifikace v textu a dále je tu tedy eh, seznam, který vede eh, k rozvoji městské platformy. To neznamená zdvojování, protože to opravdu velice zacílené. Účelem je zajistit, aby pět procent těch integrovaných akcí pro udržitelný eh, rozvoj eh, byly, eh, abychom takto optimalizovali, maximalizovali úspěšnost pro města a to bude řízeno přímo Eh, komisí 0,2%. To nám umožňuje tedy vyjádřit, jak tyto experimentální inovativní akce eh, budou tedy spolu s akcemi pro udržitelný rozvoj. Eh, usilujeme o zacílený mechanismus, jak to řešit, ale opět jsme otevření, co se týče rozhodování, kdo má být součástí té platformy. U původního názoru my jsme se opírali o to, že by to bylo efektivnější, eh, kdyby byl počet měst eh, eh, menší, ale nyní to bude tedy proces výběru. A některé modifikace umožní všem městům, kde dosáhnou těch 5%, aby se souča- stali součástí platformy automaticky, zatímco u těch měst, kde máme inovativní akce, eh, tam bude dosaženo to, oč usilujeme. To je tedy něco, co můžeme ještě projednat s zpravodaji. Dovolte, abych ještě přešel Eh, k otázce eh, křížového a více fondového financování. Velice stručně, co se týče křížového financování, eh, první důležitá věc je třeba si uvědomit, že komise do návrhu zapracovala možnost podporovat fungování z různých fondů to je článek 55. Je možné tedy získávat eh, podporu z různých fondů, takže tady je již zajištěna možnost vícefondového financování. A eh, to je zpěto s eh, eh, možností více fondových programů a zajišťuje to větší flexibilitu. To, co lze eh, financovat z e SF komise neviděla nutnost, abych se zvyšovalo křížové financování, protože zkušenost ukazuje, že je to něco, čeho členské státy příliš nevyužívaly. Je to také poměrně komplikované, protože je nutné si zažádat o e, dva typy pravidel ve vztahu k jedné operaci. Například je možné e, financovat jednu operaci z e, prostředku EFRR a u druhé části se musí uplatňovat pravidla ESF. Takže to, co je uvedeno v návrhu komise, je nejlepší způsob, jak pokračovat dále k otázce zjednodušení. Já se domnívám, že vás mohu absolutně ujistit, že to, co není obsaženo obsaženo v návrhu komise, je e, úsilí zjednodušit e, e, si život pro sebe, pro komisi ale pro ty, kteří eh, spravují lidské zdroje, jak eh, vystačit s eh, snižujícími se zdroji, protože klademe větší nároky na útvary komise tady s těmito ambiciozními návrhy. Úcilím bylo zjednodušení pro účastníky. Proberme si ty hlavní body, když se podíváte na sdělení o, a také na brožurku o zjednodušení zjednodušení, ale já bych chtěl pouze zdůraznit soudržnost, protože to podkládáme za zásadní způsob, jak se nám podaří dosáhnout zjednodušení. A my bychom opravdu uvítali podporu e, z vaší strany, abychom e, toto zachovali, protože to kriticky velká oblast a zkušenosti nám to ukazují. Komise již ukázala ty eh, klíčové technické prvky a je to spjato s eh, eh, s cíly digitální agendy musí to být v praxi proveditelné a pomůže to poskytovat otevřené zdroje členským státům, aby bylo možné urychlit realizaci by bylo možné poskytnout technické prvky. V tom tedy spatřujeme e, základní klíč, aby se nám e, podařilo dosáhnout toho, co jsme si přece vzali. A nakonec k otázce e, více úrovňového řízení a partnerských smluv. To se Eh, trochu odchyluje. My zdůrazňujeme etický kodex jako eh, eh, v uplynulé době v souvislosti se společným strategickým rámcem. Předložíme do dvou, tří týdnů obdobný dokument, který bude zahrnovat eh, určité prvky a vytvářet etický kodex. Naznačujeme, že opravdu podporujeme rozlišování mezi úlohou, kterou musí hrát místní a regionální orgány a mezi ostatními zúčastněnými stranami. A v některých případech regionální orgány orgány jsou opravdu těmi řídícími orgány, ty budou těmi hlavními hráči eh, v vytváření programu, eh, budou skutečně eh, takovými manažery a budou utvářet ta partnerství, ale to, myslím, bude ještě jasně uvedeno v dokumentu. A dále, co se týče způsobu, jak budou partnerské smlouvy koncipovány, jak již zde zaznělo, Eh, je třeba uznat eh, a vycházet eh, z té rozmanitosti. Není možné mít nařízení, které bude definovat jeden možný postup. Tady jde o ten etický kodex, který bude definovat určité minimální prvky postupu, ale je třeba dosáhnout akceptovatelnosti. V některých členských státech to postupu jde z dola nahoru, v jiných členských státech se tento postup bude používat eh, méně. Ale eh, ty výchozí podmínky budou tedy různé a potom ta myšlenka teritoriálních eh, paktů, to o členské státy vytvoří a začlení do procesu, ale v některých členských státech to nenalezne úrodnou půdu ale eh, alespoň to zajistí, abychom měli minimální standardy pro eh, způsob, jak eh, bude tento proces vypracován. Členské státy si vytvoří své mechanismy a komise to podporuje a výbor regionu také sleduje eh, důkladně, co členské státy dělají, aby tady byly mechanismy řízení pro tyto postupy. Děkuji. Eh, děkuji, já bych si dovolila také jednu poznámku kdyby byla stejná pravidla pro eh, křížová financování, kdybychom to mohli daleko více využívat. Ale bohužel eh, se tady vychází z toho, že musí být různá, eh, různá pravidla. Samozřejmě, že by se dalo daleko více využívat tato, tento nástroj, kdyby ta pravidla byla jednotná. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, já bych chtěla velice poděkovat Evropskému parlamentu, říká paní Preso. Ehm, chtěla bych poděkovat zpravodajům, co to udělal, co už udělali, protože opravdu ehm, věci dobře chápou a zaznělo tady mnoho důležitých připomínek. Já samozřejmě nebudu schopna na to všechno reagovat. My eh, budeme mít také zase své zpravodaje k jednotlivým fondům a určitě bude taková rozprava při jiné příležitosti. Konkrétně ještě, co se týče měst, městské politiky, bude se, bude se konat summit v Kodani a mimo jiné pan Olbricht bude pozván. A v zásadě ovšem nám jde o to, aby tady byla nějaká platforma měst, a eh, uvidíme, jak to zařídit. Eh, zda by to bylo v té partnerské dohodě. Myslím si, že to teprve bude muset vykrystalizovat z toho městského programu. A v prvním strategickém rámci bude muset být také definováno, co se bude dít ve městech. Ale myslím si, že zase, kdyby se takhle udělalo, tak by to vlastně odradilo ostatní města od účasti na obecně přepracované obecné politice a to si myslím, že je velice důležité. Samozřejmě je to velice důležité pro celou Evropu. Nemůžeme jenom prostě vybrat pár měst a vynechat všechny ostatní. A protože do jisté míry bychom způsobili, že by se jim celý ten proces odcizel. Musíme jednat o nějaké formě a my jsme k takovému jednání ochotně. Jak eh, by bylo možné nastavit městskou politiku, s tím, aby se zapojilo více regionů, více států, které spravují fondy, tak, abychom zároveň posílili plánování na úrovni měst a městské projekty. A s tím je spojena ještě další věc, to jsou ty partnerské smlouvy. Podle našeho názoru ve všech státech a to zejména v těch, kde je federální nebo regionální uspořádání, protože často to potom spadá do toho procesu. Tak v těchto případech, jak říkal předseda Eh, Barroso, ty, ty potom jsou vlastně zapojeny od samého začátku, tam, kde už se začíná definovat smlouva. Myslím tím regiony, které budou muset provádět operační projekty. To budou jinými slovy skuteční správci těchto projektů a velice často budou mít na starosti fondy, politickou záležitosti, organizaci, všechno. A čili to musíme mít na zřeteli, chceme-li znovu nastavit městské projekty. Je třeba, aby i ty byly zúčastněny na těchto partnerských dohodách. Já chápu, že to nelze nějakým způsobem vnucovat. Já celá chápu, co tady eh, říká eh, komise, ale že by tady měla být spíš velmi výrazná výzva a také ze strany Evropského parlamentu, protože čím více měst bude zapojeno od samého začátku a podpoří tu strategii, tím pravděpodobnější je, že strategie bude přicházet z dola a zároveň na evropské úrovni bude koordinována. Jinými slovy, eh, je tady riziko, že by se nedostala jinak dohromady ta iniciativa z hora, z, Evro, z dola, pardon, eh, s celoevropskou strategií. Nedáme-li si pozor, pak by to se nesešlo. Šlo by to buď z dole nahoru nebo z hora dolů, ale pokud se připojí ze začátku všichni, pak v těchto partnerských dohodách to budeme dohromady spravovat z dola nahoru i z hora dolů a máme přitom na zřeteli cíle strategie 2020. A s tím je spojeno mnoho požadavků, nové nastartování městské politiky, integrované regionální investice, tematická koncentrace na konkrétních záležitosti. Je tady tedy celá řada cílů, ale máme k dispozici omezené zdroje a je tady proto e, potřeba zaujmout regionální přístup, aby se těchto cílů dosáhlo. A tento regionální přístup ovšem musí být v rámci celkové evropské ideje. Regiony musí mít pocit, že jsou zapojeny do uspořádání všech těchto věcí od samého začátku, že jim to patří, aby se k tomu přihlásili. Jak bych to řekla? Jak už tady několikrát bylo řečeno, Budou samozřejmě i nadále existovat rozdíly a mnoho záleží na uspořádání státu, protože jinak to bude například ve federálních státech než někde jinde. Ale s ohledem zase na regionální úroveň eh, ta tady musí být od samého začátku, protože to je společné pro všechny. Makroekonomická regionální strategie, o tom tady hovořil eh, Jan Olbricht. A mm, my jsme pro a je tady, eh, už se na tom hodně dělá. To je jeden způsob, jak budovat regionální soudržnost. A myslím si, že komise bude muset nějak zareagovat na to, jak by politika soudržnosti se dala využít pro makroregionální strategie. A jak také to zhodnotit při přeshraničním využití prostředků. Protože proč bychom pracovali, proč, bych, proč, proč bychom jinak pracovali na makroregionální strategii? bez této dimenze. Takže i tím si myslím, se budeme muset patřičně zabývat, aby to bylo v pořádku. Teď je zjednodušování a jak se dostat k řešením. Já si myslím, že musíme mít eh, správné řešení pro elektronickou soudržnost, eh, aby se do značné míry dalo využívat zpracování dat a jaké postupy jsou tady možné. A zase si musíme dávat pozor, protože třeba by bylo možné zjednodušit zpracování dat, protože jinak bychom zase narazili na zeď nepochopení Eh, když by se někdo snažil používat eh, počítač, ale jak si, aby tak řekla, neprošlo by to tou zdí, protože pak by třeba ten počítač nezareagoval na dotaz, který eh, byl zadán. Proto to musíme mít velice dobře zpracované. Simplifikace je tedy výborná věc. ale eh, neměla by tady být jenom jednoduchost na straně komise, měla by tady být eh, homogenita eh, politik. Samozřejmě, že v Evropě ale existuje spousta rozdílů a myslím si, že skutečná subsidiarita spočívá v tom, kdy se politiky a cíle navzájem sdílejí a schvalují. Ale pak už se realizují tak, že si je každý uspůsobí, aby to vyhovovalo jeho vlastní realitě. A jinak se nedopracujeme ke sdíleným a sdíleně řízeným evropským projektům, v regionech. Nedávno jsme hovořili o společné zemědělské politice. Jinak je těžké vyslat správný signál o evropské politice, protože velice často se všechno komplikuje podrobnostmi, že pak pro stromy nevidíme les a musíme se soustředit na společný politický cíl, na společnou strategii. Strategie znamená větší pružnost a větší, výraznější implementaci. Eh, pružnost implementace je velice důležitá, jinak bychom těžko dosáhli cílu Evropy eh, realizovaných na úrovni regionu a na úrovni všech našich spoluobčanů. A nakonec bych chtěla ještě říci, že my si myslíme, že víceúrovňová zpráva je výborná myšlenka. Asi už se k tomu přihlásili všichni. A je třeba, aby se to realizovalo opravdu v praxi. Velice často na tuto stránku věcí zapomínáme. Znamená to, že musíme hodně pracovat a přemýšlet o našich konkrétních úlohách, co by každý z nás měl dělat v této práci na strategii, která má být přece společnou strategií. Velice často hovoříme o postupech, o společných postupech, ale zapomínáme na to, že se musíme také dopracovat hmatatelných výsledků. A proto si myslím, že bychom zejména měli zdůrazňovat zjednodušování v tom smyslu, abychom byli schopni ukázat skutečný výsledek a nejenom zjednodušený postup. Zjednodušování by mělo eh, na pomoci dosažení společného výsledku. Děkuji. Samozřejmě, že bych chtěla říct ještě řadu dalších věcí, ale nepochybně se k tomu dostaneme někdy později. až eh, už eh, dostaneme vaše návrhy vypracované a budeme schopni o ně hovořit podrobně. Děkuji a tím mi dovolte, abych uzavřela eh, diskusi o tomto bodu a teď budeme mít velice rychle další Eh, bod Evropský sociální fond a zrušení nařízení číslo 1081. Eh, navrhovatelka je paní Perez, přičemž eh, tady by výbor pro zaměstnanost chtěl víc něco specifičtějšího, nejenom obecné nařízení, proto se musíme podívat na to, jak ty věci jsou provázány. Požádá Marie, aby eh, nám předložila své stanovisko, pokud možno stručně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se opravdu vynasnažím o stručnost, jak jste mě žádala. A nebudu ani opakovat eh, to, co už tady zaznělo o všech fondech, kde vlastně eh, vždycky nás zajímá, jak jsou regulovány a tam vznikají problémy. Ale já bych se chtěla podívat eh, na to, o čem se hovořilo o, tři, před třemi týdny. Jedná se o Evropský sociální fond. Je to 258 milionů euro na, v, v rozpočtu jak už jsem říkala na předchozím zasedání výboru, nemyslím si, že toto je ideální cesta vpřed. Já myslím, že bychom měli počkat na ten program a mm, evropští občané na tom opravdu závisejí. Jedná se o solidaritu a e, sociální soudržnost a to jsou dvě hlavní zásady regionální politiky vůbec. Proto si myslím, že se musíme postarat o tom, aby se nám to celé nerozpadlo. A to je také věc, kterou jsem řekla komisi. Mohli bychom možná navrhnout nový nástroj eh, v rámci eh, globalizačního fondu. A možná, že bychom se s tím eh, mohli, tím mohli zabývat. Tady ještě mám pár drobností. Hovoří se o tom, aby tady šlo méně procent na koncentraci. Já si myslím, že 600, 700, 800 nebo respektive, že by to mělo být 30, 40, 20. Snad bychom se dopracovali pak lepších výsledků, eh, v lepší návratnosti investic a to zajisté se nějak nedotkne 20%, což je minimální procento, což je na tematický cíl eh, boje proti chudobě a podpoře eh, eh, začlenění sociálního. A pak bych chtěla ještě se vrátit k tomu, co jsme říkali v sociálním kontraktu v této souvislosti, totiž účast sociálních partnerů. Já souhlasím s komisí, že je třeba financovat lepší Ehm, e, zlepš, zlepšování tedy e, zlep, sociální e, programu. A souhlasím s panem Olbrichtem, že musíme pro partnerské dohody mít konkrétní kritéria, aby to mělo konkrétní formu. A ráda bych se také zmínila o tom, že tady existuje celá řada priorit, zejména se to týká těch přechodných regionů. Financování je omezeno na ty nejméně vyvinuté regiony. A ty nejméně vyvinuté regiony a přechodné regiony ty by, tady by v obou těchto případech mělo dojít v pokroku, co se fondů týče. Zejména, aby měli přístup k těch opatřením, která lze dotovat. A to bych byla ráda, aby nám osvětlila komise. To jsou hlavní věci a e, ráda bych, aby se to dále rozpracovalo, co se týče Evropského sociálního fondu a děkuji e, předem za vaše připomínky. Děkuji, paní Mokačevská tady není, paní Manesku tady také není, paní eh, Elizabeth Čete, chcete k tomu něco říci? Ähm, Já eh, jenom velice stručně několik eh, zásadních věcí. My už s paní zpravodajkou další dobu už se spolupracujeme. Já jsem navíc novou zpravodajkou v sociálním výboru a Mám tedy o tomto nástroji docela dobrý přehled. Já se domnívám, že existují určité problémy v návrhu komise. Problém číslo jedna je článek 4.1, což je ta koncentrace. Tady to je třeba změnit, to prostě jinak nejde. Jsme tady eh, v rozhovorech s komisí či FRS buď to se tady musí eh, koncentrovat na témata nebo na investice. Jinak eh, je to eh, samozřejmě otázka také víceúrovňového řízení a partnerství. Zde mezi regiony existují rozdíly, čili tady toto nemá příliš eh, smysl. Myslím si, že více úrovňové řízení musí být se stejnou intenzitou fungovat ve všech regionech. To znamená, že partneři musí eh, mít eh, možnost toto plnit, čili já si myslím, že to je třeba Eh, jednotně upravit pro všechny regiony, no a to není problém takto zařídit, poněvadž to je jenom malý škrt. No a jinak eh, v, eh, v sociálním výboru tam se kloníme k 20% a potom existují tedy ta pravidla pro zjednodušování, zejména jde o předběžné financování a pak je třeba se zaměřit na to, jak se to shoduje s, tou, eh, s obecnou, s, s tím obecným nařízením, čili tady k tomu ještě máme pár eh, doplňků. No a teď je tady zásadní věc, to je těch minimálně 500%, 5% v městském prostoru, v městských oblastech. To myslím, že to dobře vysvětlil eh, Jan Olbricht. Ale mělo by to být u všech eh, instrumentů eh, program pro venkovské oblasti, eh, pro městské oblasti a to by mělo být všude stanoveno jako minimum. A to tež pro ESF, protože i tam existuje lokální úroveň, která není dostatečně popsaná a to znamená, že všechny eh, tyto instrumenty těch 5% eh, dosáhnou jinou metodou. Já myslím, že tady skutečně si dovedu představit eh, nějaký koherentnější přístup, aby ty fondy do sebe více zapadaly a aby v regionech bylo také známé, jak to zvládnout metodicky. To je prakticky popsáno v některých článcích. článcích. Je to popis těch 5%, u regionálního fondu a tady jde o to, aby tyto fondy mohly spolupůsobit stejným způsobem při rozvoji měst. A domnívám se, že bychom měli dbát na to, aby to skutečně bylo umožněno, aby zde byly kompatibilní formulace a stejné podmínky. Čili tolik zhruba ty nejdůležitější prvky, které se týkají eh, toho eh, teritoriálního aspektu. Já si myslím, že ta zpráva je dobrá. Děkuji. Cornelia tady není, takže Jan Olbricht. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom stručně, já bych eh, se rád připojil k paní Šeter. Eh, totiž i když bychom měli dva fondy a spadalo by to pod dva komisaře, měla by tady být společná logika systému. Eh, v jednom fondu máme tematické soustředění na tematické úrovni, jinde je tam tematické soustředění na programové úrovni. Čili já myslím, že to se úplně úplně ztratí eh, v praxi. Jak můžeme mít více eh, fondový systém, když máme různé typy logiky? Ale jak můžeme to ITI eh, z té mm, jednoduše a prostě implementovat. Já myslím, že to je něco, co příliš nechápeme. Tady to jsou různé osy, různé operační programy, různé fondy. Toto to, to zní krásně, ale nevím. Můj stručný závěr z toho je, pokusme se jako výbor zdůraznit, že bychom měli mít jeden jasný systém zacházení s fondy, jinak se v tom nikdo nevyzná. Děkuji. Kolegové, nikdo další se nehlásí do debaty eh, za výbor, možná tedy za paní, paní Zuková za DG Employment Evropské komise. Děkuji vám, paní eh, předsedající. Tak především děkuji, že jste eh, se soustředili na principy eh, Evropského fondu solidarity a sociální soudržnosti, abychom věděli, o co nám jde. Pokud se týče úrovně koncentrace, v různých eh, typech regionů. My nevíme, jestli eh, velice nízká, nízko posazená úroveň koncentrace, jestli vůbec k nějaké koncentraci povede. Čili abychom vůbec nějaký efektu docáhli, eh, mělo by tam proudit značné množství peněz zaměřené na určité prvky a určité cíle pokud se budeme soustředovat na, na 40 eh, vyvinutějších eh, eh, regionů a soustředění na 4-5 priorit a 60 na cokoliv jiného, tak to skutečně není koncentrace, to je naopak rozptyl. Proto jsme tady navrhli vyšší úroveň koncentrace, která by prostředky soustředila na menší počet typu investic. No, eh, my tady eh, máme dvě nařízení, či tam to bylo trošku, v každém trošku jinak. Eh, my tady teď máme 11 cílů ESF, e to jsou čtyři tematické cíle a tedy ano, a několik desítek programových cílů. Já vnímám, že parlament je spíše pro koncentraci na úrovni členských zemí, nežli operační programů, ale podstatná část těchto operačních programů eh, pro eh, sociální fond, eh, to jsou právě státní fondy, čili tady v praxi, když to v tom není velký rozdíl. Pokud se týče úrovně řízení, tady se hovoří o Eh, etickém kodexu, na kterém se pracuje, aby se tedy zajistilo, eh, že to bude platit pro všechny úrovně řízení a pro všechny partnery od eh, zpracování projektu, tedy partnerské dohody, až po konec celého procesu. Důležité je, aby zapojení sociálních partnerů a regionálních orgánů zde bylo zajištěno já tedy eh, beru v úvahu eh, ten návrh, aby eh, se ta, ten práh dal na 5% pro všechny nástroje, to je pro mě stranová věc a já myslím, že my bychom mohli uvažovat o tom, jak zmenšovat rozdíly mezi různými úrovněmi pro koncentraci, ale to je také to je také pro další debatu. Děkuji vám a ještě Elizabeth Schroeder se hlásí do diskuse. Eh, pokud se týče eh, té myšlenky koncentrace v eh, Evropském sociálním fondu, tak to, tomu tedy rozumím, i že mě to trošku trvalo, ale musím říct, že je těžko říct tak, že by to bylo, že by byla zcela proti to by nedávalo smysl, poněvadž eh, my hovoříme o úrovni investičních priorit. Máme třeba například eh, boj proti chudobě eh, mezi tematickými cíly, to je devítka nebo desítka, osmička nebo devítka, a potom je tam sedm investičních priorit. pokud vezmete peníze z sociálního fondu a dáte to na tuto eh, tematickou eh, koncentraci, tak eh, to můžete a pak je tam minimálně těch sedm investic, ale co když máte třeba, když se soustředíte třeba jenom na čtyři programy, tak to potom nebude fungovat. Takže eh, u toho rozvého fondu je to správně, tak by to měli dát i zde. A sice, aby ty peníze se soustředily na tři tematické cíle a je také jasné, jaké by to měly být. Protože čtyřka je tady administrativa, budování kapacit eh, v členských zemích a to se bude týkat jenom několika málo členských zemí, protože jinde už je administrativa vyspělá dost. E, některé členské země prostě měly eh, v minulosti dlouhá přechodná období a to znamená, že na to spotřebovali spoustu peněz. Čili já si myslím, že podobně jako to rozvojového fondu bychom se měli soustředovat na osmičku, devítku a desítku na tato témata a 20 na boj proti chudobě, což vlastně už je u sociálního fondu. Čili mělo by to být úplně stejné rozložení koncentrací jako v rozvojovém fondu. A měli bychom se soustředit na to, jakým způsobem tam bude dosahováno tematických cílů. To je pro nás důležité pro regiony vědět, jak dosáhnout těchto cílů. A e, neměli bychom říkat tedy, že existuje pouze jedna jediná cesta a proto je důležité říci, že tedy ty metody u rozvojového i u sociálního fondu musí být sladěny, protože jinak tedy e, to nebudeme schopni srozumitelně vysvětlit. Děkuji a ještě, než tedy dám slovo Marii, ještě někdo, komise ne, dobře, takže Marie, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Eh, děkuji za komentáře a nové pohledy. Já bych skutečně si přála, aby toto byla dobře zpracovaná zpráva. A samozřejmě vaše obavy, které se týká 4.3 a také článku 5, ty beru a skutečně jde o to, aby ve fondech byla jakási konzistentnost. Eh, když se zaměříme na specifika těchto fondů, to není prostě fond, kde máme od každého něco. Tam prostě jde o to, že tam máme jasné eh, charakteristiky, co tady jde. Paní předsedkyně, takže eh, máme tady eh, harmonogram 8. dubna, budeme mít návrhy pozměňovacích návrhů a potom eh, hlasování bude někdy asi počátkem května a eh, později, tedy hlavně hlasování někdy eh, v květnu začátkem června. Eh, my máme dost, eh, čas, my máme dost náskok před eh, dalšími legislativními záležitostmi, ale prosím neodkládejte, to bude ještě hodně práce, zejména tady kolegové, kteří se zabývají obecnou, obecným nařízením, tak prosím, abyste se, abyste se zaměřili na konstantnost. ano, my bychom si měli cenit ambicí, nikoli je trestat. No, Eh, v tom, co jste právě řekla, na tom něco je. Já sám bych eh, řekl toto. Eh, ve výboru hlasovat to je v pořádku, samozřejmě ve hlavním výboru, ale na plénu, a to bylo ve Štrasburku řečeno minulý týden na kontaktní skupině pro MFF, čili eh, šlo o to, jak eh, prostě zjednodušit ty nejdůležitější a navzájem propojené části. My už jsme navázali kontakty se spravodajem a komunikace pokračuje. Ale já nevím, eh, ti, kteří mají velký náskok, jak je tady mm, dostat se zpátky, to nevím, ale vy to určitě nějak vyřešíte jako paní předsedající. Ano, samozřejmě já něco blokovat můžu, něco ne. A my se na tom můžeme nějak eh, debatovat o to téma na koordinátorech. Jan, mě by zajímalo eh, toto. Nám bylo řečeno, že jako zpravodajové máme vypracovat návrh, který bude bez pozměňovací návrhu. To je vlastně jenom vysvětlení toho, co se později ocitne v pozměňovacích návrzích. Takže tady by mělo být jasno, protože pokud bychom měli pracovat na pr- eh, zprávě s konkrétními pozměňovacími návrhy, tak to můžeme, ale není to totež jako návrh zprávy. Ne, tak o tom teď není řeč. My se specificky e, zabýváme jednou věcí, která není e, pro zprávu na našem výboru, toho se bude týkat toho hlavního výboru. A mnoho věcí bude také rozhodnuto na půdě eh, nařízení o sociálním fondu, takže tady uvidíme, eh, jak to parlament eh, dále navrhne. Ano, my tedy postupně budeme pracovat, ale eh, zatím bychom měli být připraveni eh, raději včas, eh, kdyby náhodou to nastalo nějak rychleji. Ale toto můžeme projednat na zasedání koordinátorů. Takže já bych tuto debatu nyní ukončila a teď je ještě Konstant. Já jsem chtěla ještě k tomu harmonogramu něco říci. Ne, dohodli jsme se, a to i s korespondenčním výborem, že hlasování o fondovém nařízení by, by se e, nemělo konat před hlasováním o obecném nařízení. Protože jestliže se e, tom eh, konkrétním nařízení změní něco, co potom ovlivní také obecnou nařízení, tak tady je potom otázka eh, zodpovědnosti, eh, na koho to padne. Mně se to tady nezdá příliš konzistentní. Ano, ano, samozřejmě, my jsme si toho plně vědomi. Ano, my jsme se sice shodli, ale jak říkal Amber, máme tady určité ambice, což znamená, že obecná nařízení eh, nakonec, eh, pokud rozhodné věci neupraví věci jinak, pak se výbory budou muset vrátit ke svým nařízením. No. Čili já myslím, že eh, toto ujednání, které je velmi obtížné, bychom měli respektovat v nadcházejícím jednání. Samozřejmě určité důsledky to bude mít, ale my s tím v této chvíli nic nenaděláme a ta debata bude pokračovat. A teď se dostáváme k další zprávě. Jsou to vlastně tři zprávy, přičemž tady zatím nemáme dva kolegy, kteří nám je mají eh, přednést, čili já bych byl rád, aby Eh, asistenti nebo někdo, kdo je ve styku s paní Texejrou a s panem Vlasákem, aby eh, se je zkusili nějak konsultovat, kontaktovat. Čili já bych nyní přešla eh, k bodu číslo 6, což je stanovisko paní Anny Mirandy o drobném a řemeslném rybolovu a společné rybolovné politice. Oui, merci, madame la présidente. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla velice poděkovat sekretariátu za eh, provedenou práci a za navrhované změny, co se týče překladu textu do francouzštiny. Tam je chyba v překladu, bylo řečeno eh, rybolov a korýš řeči a ve francouzštině jsem si to nechala ještě potvrdit eh, vědeckými institucemi a já jsem chtěla hovořit o chovu mušlí. Jako rýši, rybolov a jinak eh, tady tím nemyslíme chov mušlí jako extenzivní eh, metoda, eh, o které jsem vlastně chtěla hovořit. Ale co se tedy týče drobného a řemeslného rybolovu a chovu mušlí a veškerých eh, forem extenzivního chovu akvakultury eh, v eh, přirozené formě, které představují pro Evropu opravdu rozmanité činnosti a zajišťují mnoho pracovních příležitostí. To je udržitelné a představuje to 65 pracovních příležitostí, jako přímá i nepřímá zaměstnanost, ale tady není eh, konkrétní definice eh, řemeslného a drobného rybolovu a chovu mušlí. V současnosti vycházíme eh, z objemu eh, rybolovu, ale i komise eh, chápe, že je to již překonané. Je třeba respektovat regionální a socioekonomické a ekologické rozdíly. Extenzivní rybolov, řemeslný rybolov a chov Ehm, pokud to shrneme jako drobný rybolov, tak eh, toto je potom nejvíce udržitelná forma. A zejména co se týče eh, rozvoje <clears throat> pobřežních regionů, tak ty jsou na to odkázány. Eh, tyto přístravy je možné využívat i pro volný čas. Je to velice důležité pro nejzdálenější regiony a pro ostrovy. Jinak tu máme velkou eh, rozmanitost. A je také důležité, jak se budou tyto oblasti dále rozvíjet. ale jsou tu určité negativní aspekty, nedochází k dostatečnému čištění odpadních vod, eh, dále eh, tu jsou určité aspekty bezpečnosti. My jsme eh, je nechali přeskoumat a zcela jednoznačně došlo k určitému ohrožení toho drobného rybolovu v mé zemi. A tady je celá řada projektů, které se rozšiřují v popřežních oblastech a měly negativní dopady na drobný rybolov. Ale jinak eh, slouží tento rybolov k udržitelnosti a cestou e, soudržnosti máme k dispozici velice málo spolehlivých údajů, proto navrhujeme, e, soci, abychom s, e, zadali vypracování podrobné studie, která se bude těmito údaji zabývat. V současné době, v době krize a v rámci finančních nástrojů politiky soudržnosti je situace taková, že drobný rybolov hraje rozhodující roli pro obyvatelstvo pobřežních oblastí, ale kdy nejsou žádná jiná východiska. Rybářům není možné říci, že by měli eh, přejít na eh, soukromé iniciativy v některých pobřežních oblastech. To vůbec není možné. Tady není žádná možnost diverzifikace ekonomiky a proto navrhuji, abychom eh, počítali s různými kritérii aby eh, zejména drobný rybolov měl možnost vlastního rozhodování a byl více zapojen do procesu rozhodování. Potřebujeme dlouhodobou strategii, která se bude uplatňovat společně a bude také zohledňovat ekologické a politické aspekty. Vypracovali jsme eh, stanovisko, které bylo poměrně krátké a chtěli bychom se eh, zasazovat zejména o udržitelnou eh, formu rybolovu, protože rybolov by měl eh, mít vyhražené určité procento v Evropském fondu pro podporu moří a rybolovu. A to by měl být určitý podnět, určitá eh, pobítka, abychom eh, toto je politické stanovisko našeho výboru pro eh, výbor pro rybolov. Jsme tedy pro rybolov, který bude udržitelný a podporovat soudržnost. A nyní očekávám připomínky kolegů. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jakožto stínový zpravodaj bych chtěl nejprve velice poděkovat kolegyni za návrh stanovisko a za předložené návrhy. Rád bych učinil ještě dvě, tři připomínky. Evropská unie Eh, rozlišuje různé typy rybolovu a všechny tyto typy mají svůj specifický smysl, proto bychom neměli eh, Eh, rozlišovat mezi průmyslovým a řemeslným rybolovem. Oba typy jsou velice důležité pro rozvoj regionu, to také řekla paní kolegyně. Dále k řemeslnému rybolovu pro pobřežní regiony bylo řečeno, že je velice důležité respektovat tento druh rybolovu, zejména v okrajových a vzdálených eh, regionech Evropské unie. Já podpořím eh, tyto návrhy. Děkuji, eh, pane Pongrde. Eh, chtěl by se někdo k tomu vyjádřit? Lambert van Nistelrooy. Děkuji za předložení vašeho návrhu stanoviska. Mám jedinou připomínku, která se týká možnosti využití fondů. Pokud se na to tedy dívá, máme tu politiku rybolovu a potom udržitelné politiky rozdělené do jednotlivých kategorií, které se týkají plavidel, eh, drobného rybolovu a podobných aktivit. Ale možnost eh, využití Evropského regionálního fondu byly rozšířeny Řeknu to takto, vytvářejí se příležitosti v pobřežních oblastech, zejména pro rozvoj těch eh, drobných a středně velkých aktivit. a Také se vytvářejí podmínky eh, pro získání příjmu nejenom z rybolovu, ale také z eh, turistiky a volného času. A, takové to aktivity by mohly být cílem Evropského regionálního fondu e, to podporujeme, protože někdy ve velké konkurenci se velkými e, plavidly tu není příliš velký prostor pro to, aby podniky obstály, pokud nebudeme sledovat specifickou politiku. Děkuji. Lamperte, Nikos Kristofelos. Děkuji. Chtěl bych velice eh, poděkovat eh, paní Mirandě za eh, toto krátké stanovisko. Domnívám se, že musíme mít na paměti skupinu rybářů, kteří neexistují třeba v jiných zemích. Jsou to rybáři eh, u středozemního moře a jsou eh, důležití i pro eh, určité politiky, mohou přijmout určité úlohy a je třeba také zohlednit změny klimatu na pobřeží a v mořských oblastech. Mohou eh, tito rybáři mohou zaznamenávat výsledky určitého pozorování. Eh, například, eh, když dojde k migraci nových druhů ryb v důsledku klimatických změn, mnohdy se stává, že pobřežní združení eh, rybářů jsou eh, na tento rybolov opravdu odkázáni, nemají žádné jiné možnosti živobytí, ale mají těžký přístup k financování, vůli složitým postupům, eh, nemají k dispozici příslušné odborné znalosti. Měly by se tedy vytvářet specifické programy na podporu zejména těchto drobných eh, eh, eh, rybářů, kteří využívají jiné metody a dále obnova rozmanitosti ryb moří tímto způsobem je možné právě zachovat tuto rozmanitost a v tom určité míře to již bylo uplatňováno a e, osvědčilo se to, to bychom mohli tedy zohlednit e, u dalších e, nástrojů financování. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil o slovo, tak se obracím na Ana Mirandu a potom stanovíme lhutu k předložení pozměňovacích návrhů. Ano, děkuji. Chtěla bych eh, poděkovat všem třem řečníkům za jejich eh, příspěvky a já samozřejmě s radostí prostuduji všechny návrhy, ale my chceme podpořit eh, drobný rybolov a porovnat ho s průmyslovým rybolovem když se stanovují kvóty v parlamentu, tak je také nutné rozlišovat, aby abychom eh, zajistili určitý postup a vyvarovali se eventuální diskriminaci. A u rybolovu to také eh, je nutné, protože jinak by tento typ rybolovu zmizel. Chtěla bych navrhnout eh, jako lhůtu k předkládání pozměňovací návrhu 29. Eh, března ve 12 hodin. A chtěla bych přejít k bodu 7 našeho programu a to je zpráva Oldřicha Vlasáka Atraktivita investování v Evropě. Nevím, zda někdo vystoupí jménem navrhovatele. Pokud ne, tak se obracím na stínové zpravodaje. Petr Luhan je první stínový zpravodaj. Aici despre un aviz pentru Comisia Econ, um, ceea ce privește atractivitatea investițiilor în regiuni. Toto je stanovisko výbor Econ a týká se to eh, zvýšení atraktivity investování v Evropě, v těch regionech, eh, které zasáhla krize. Eh, v roce 2011 jsme naštěstí eh, byli svědky 5% nárůstu v celé řadě podniků, které si přáli, co do podniků, které si přejí investovat v Evropské unii. Co se týče investic, pak eh, je důležité, aby regiony mohly využívat svých konkrétních místních výhod Tyto výhody ovšem nejsou úměrné eh, reálným potřebám a to se zejména týká méně rozvinutých regionů. Hodně se hovoří o daních, eh, legislativních, právních výhodách eh, v, v výboru Ekon, ale politika soudržnosti je skutečně hybnou silou, která pohání změnu, protože podstatnou měrou přispívá eh, ke konvergenci a růstu v Evropské unii. Dnes můžeme říci, že se proinvestovalo mnoho peněz na školení. Jednalo se o desítky tisíc občanů a na to šly peníze z fondu soudržnosti. Také jsme financovali vybudování 2000 eh, kilometrové dálnice, 4000 kilometrů železnic a 8000 plus něco dalších se má ještě postavit. Čili to všechno eh, je nám ku prospěchu, ale v budoucnosti bude třeba, aby toto dále pokračovalo. A tady platí jedna podmínka, že totiž vybudovaná infrastruktura musí být opravdu vynikající co do výkonnosti, protože podniky vždycky dělají propočty na eh, základě stávající infrastruktury. Když já jsem sám pracoval v soukromé firmě, tak jsem byl schopen, měl, měl jsem možnost rozhodovat ohledně investování do východní Evropy a mohu vám říci, že kritéria infrastruktury jsou velice důležitá pro rozhodování o tom, kde se bude investovat. Proto je třeba modernizovat eh, infrastrukturu, ať už se jedná o infrastrukturu jakéhokoliv druhu. To musí být priorita pro Evropskou unii a zejména v souvislosti s politikou soudržnosti, což ovšem samo o sobě ještě nestačí. Nejde jenom o infrastrukturu. Musíme brát v úvahu i jiná aktiva regionální, která je možné využít a rozvíjet, myslím tím eh, výzkum, inovace, technologický rozvoj. A to v posledu E, nás vrací k tomu, o čem tento výbor je. Regiony si musí uvědomit, že se, jsou schopny se vyvíjet, že mají možnost profesního vzdělávání, výzkumu, e, rozvoje, inovací, technologií. Ale nestačí jenom dobrá evropská strategie. To všechno se musí stát skutečností to znamená, že to vše musí dobře fungovat právě na regionální úrovni. A to si myslím je jedna z velkých otázek, které bude řešit Evropská unie v nadcházejících letech že potřebujeme odborné vzdělání na velice vysoké úrovni. A to zase musí eh, eh, vést i k podpoře technologií, nebo to musí doprovázet podpora rozvoje technologií v regionech, aby to vedlo k chytrému, inteligentnímu růstu. To je součástí strategii Evropské unie 2020. Dále musíme také eh, stimulovat výzkum a aplikovaný výzkum. Pokud je o nové členské státy, pak, eh, jak se domnívám, musíme také zdůrazňovat eh, význam vzdělávací infrastruktury. Další věc, kterou je třeba se zabývat, je toto. Zase aplikovaný výzkum, protože pouhá 2% dnes um, všech eh, výsledků eh, z výzkumu se pak také aplikují. Znamená to, že jenom 10% patentů eh, se opravdu převede do průmyslové výroby. A to je pro nás velký problém, protože výzkumu máme hodně, podporujeme výzkum, ale už se nám tak nedaří převádět technologii, nebo respektive výsledky výzkumu do průmyslové výroby. A to by mohlo zajistit další vektor růstu. Proto si myslím, že na tohle musíme hodně tlačit. Financování výzkumu samo o sobě také nestačí. My jsme vyčlenili miliardy na výzkum. ale ty finanční prostředky se patřičně nevydávají a je třeba zajistit, aby výzkum skutečně se přetvářel do podoby výroby a hotových výrobků. Pokud chceme inovativní Evropskou unii založenou na výzkumu, pak tento výzkum musí zaří vést k výrobě a růstu, což si zdůraznit. V nadcházejícím období členské státy a regiony budou si muset nastavit cíle takovým způsobem, aby to vyhovovalo potřebám investorů. Musí být schopni poskytovat investorům přístupné možnosti financování, také to musí být srozumitelné. A proto strukturální fondy jsou v tomto ohledu mimořádně důležité. Dnes samozřejmě žijeme v období hospodářské krize a proto podniky v soukromém sektoru spíše snižují investice na výzkum. A my v Evropské unii naopak bychom chtěli, aby se zvyšovaly finanční prostředky vydávané na výzkum. My jsme dokonce nastavili 2 až 3 eh, strop pro členské státy, ale v terénu vidíme něco jiného. Peníze klesají, myslím, eh, objem finančních prostředků, které se dávají do výzkumu, zejména ze strany soukromého sektoru. A k tomu je třeba také přihlížet protože samozřejmě, že si přejeme Evropu založenou na inovativním výzkumu. A poslední bod je tento. E, ty méně e, rozvinuté regiony potřebují další fondy z Evropské unie. Musí tady být perspektiva soudržnosti a solidarity. A jde o to, abychom evropské peníze využívali maximálně efektivně právě v těchto regionech. Co se týče této zprávy, vidím v ní dva problémy. Nepochybně se vyřeší prostřednictvím pozměňovacích návrhů. První je bod číslo čtyři této zprávy, kde se hovoří o komparativních ekonomických výhodách. Neměli bychom ovšem zapomínat, že tady hovoříme o evropské konkurenceschopnosti. Já nemyslím si, že je to úplně jasné v článku 4. A nakonec eh, zpravodaj hovoří o eh, daňové a fiskální politice. A jak je známo, v této oblasti Evropská unie nedisponuje žádnými pravomocemi, proto musíme velice opatrně tady věci formulovat. Myslím si, že ta zpráva bude účinnou zprávou, která bude nápomocná komisi, aby politiku příslušným způsobem nastavila. A doufám rovněž, že výzkum a inovace pomohou dalšímu rozvoji evropské eh, ekonomice. Máme tady pana Porembu, který bude hovořit snad za pana Vlasáka. My už jsme eh, teď začali hovořit, tak nechtěl byste hovořit až nakonec, anebo chcete hned? Záleží na vás. Já nevím, jaký je obvyklý postup. Já mohu předložit eh, zprávu pana Vlasáka teď, anebo potom. Já bych chtěl uvést prostě obecný rámec a pak to mohu uzavřít. Takže, vážení kolegové, my nemáme tolik času, kolik bychom chtěli. Mám hodně dlouhý seznam řečníků, proto prosím všechny o maximální stručnost. Maximální stručnost, prosím. Já se vynasnažím předložit maximálně stručně zprávu pana Vlasáka. Nejprve bych se chtěl jeho jménem omluvit, protože on je dnes ve eh, Strasburku je to kongres místních a regionálních orgánů v rámci Rady Evropy, takže tady nemůže být, ale on mě pomohl, abych uvedl jeho návrh stanoviska a zúrazňuje několik bodů. Je nám všem jasné, že politika soudržství Evropské unie výrazně přispívá k evropskému hospodářství a je největším zdrojem investic ve společenství. A mm, proto je velice důležité, aby nejenom evropské instituce, ale členské státy, regionální místní orgány měly vlastní investiční politiku. Za druhé je třeba říci, že co do podpory naší eh, ekonomiky bychom se měli zejména zaměřovat na ty firmy, které vytvářejí největší přidanou hodnotu. A možná nás překvapí, že jsou to často ty velké firmy, které vytvářejí podstatnou hodnotu. Proto bychom je neměli vylučovat z možnosti využívání evropských zdrojů. Měli bychom se také snažili reagovat eh, tak, aby by partneři byli stimulováni. Podle Ancestor eh, eh, Younga asi 33 firm si, procent si, si stěžují na malý růst, na velkou, velké daně a velkou veřejnou zadluženost. Tím bychom se tedy měli zabývat. A dále v návrhu stanoviska se zdůrazňuje také význam měst při podpoře investic v Evropě. Příležitosti investování do našich měst jsou skutečně obrovské obrovské, ale mm, eh, hlavně tedy přitahují investoři městské infrastruktury, inovativní podnikatelské parky. To jsou tedy ty oblasti, kde by se měla evropská regionální politika zlepšovat. Pan Vlasák je ochoten hledat co nejlepší řešení v kontextu tohoto stanoviska a sejít se se stínovými zpravodaji, eh, už se s nimi, um, se eh, s nimi projednat veškeré podrobnosti. A teď mi dovolte, abych si vyslechl vaše názory a poté já sdělím pana Vlasákovi, jaké hlavní poznámky padly v této eh, diskusi. Pan Derek Von ze socialisty. Děkuji, pane předsedo. Jako všechna stanoviska, toto je velice krátké stanovisko, proto i já budu stručný. A já si myslím, že bychom měli přece jenom využít příležitosti, abychom zdůraznili význam politiky soudržnosti při přitahování investic, zejména v době, kdy je nízký růst a vysoká nezaměstnanost vnímáno zejména mezi mladými lidmi a to takže po celé Evropské unii. Pokud jde o návrhy v, tomto, v této zprávě, jsou to samozřejmě jenom úvodní ustanovení, ale samozřejmě, že politika soudržnosti by měla pomáhat, aby se rozvíjela infrastruktura, inovativní podnikatelské parky a podobně. A co se týče zprávy, tam se zmiňuje také význam velkých podniků pro generování investic do Evropské unie, ale myslím si, že bychom měli zmínit také význam malých a e, středních podniků a sociálních podniků po celé Evropě, protože ty musí také hrát významnou úlohu pro investice, růst a zaměstnanost v Evropské unii. Zmiňuje se tady také význam politiky soudržnosti pro méně rozvinuté regiony. Od toho máme politiku soudržnosti, ale neměli bychom nikdy zapomínat, že strukturální fondy a politiky politika soudržnosti prospívají i vyspělejším regionům, protože zlepšují eh, prosperitu nejenom těch eh, méně vyspělých, ale přinášejí přínosy i více vyspělých. Na to nemáme zapomínat. Dále je tady zmínka o určitých problémech ohledně toho, jak eh, činit investice v Evropské unii přitažlivými. Zmiňují se vysoké daně a vysoká veřejná zadluženost. Jistě to jsou problémy, ale je jich mnoho. V Evropské unii ještě dalších nedostatek investic, nedostatečný růst, nezaměstnanost, nízká mm, úroveň kvalifikací, málo investice do infrastruktury. To jsou všechny věci, kde je třeba zlepšovat a využívat právě politiku soudržnosti, aby se to zlepšovalo a proto by se to tady mělo také zmínit. Poslední věc. Tady se hovoří o významu eh, městských oblastí. O tom už jsme dnes hodně hovořili, tak na tom nebudu, eh, ne, se, nebudu ale zmiňovat. Samozřejmě samozřejmě, že bude asi řada pozměňovacích návrhů, ale chtěli bychom také využít možnosti o tom diskutovat se zpravodajem, než je předložíme. Vyřešmenová jste tady, prosím, ale prosím zase o maximální stručnost. Ano, já mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Eh, Paní Hosmanová bohužel tady dnes nemůže být, proto já bych chtěla předložit její úvahy k této zprávě. Nejprve chceme poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska a většina těch bodů jsou v souladu s naším stanoviskem a se stanoviskem naší skupiny. Paní Hosmanová souhlasí s tím, že opravdu je důležité přitahovat investice, aby se zlepšovala ekonomická výkonnost regionu a dosahovalo se cílu z Evropy 2012. Přitažlivost investic znamená samozřejmě přidanou hodnotu, takže každé euro, které se investuje do veřejného sektoru, včetně infrastruktury, vede pak k tomu, že se investuje více ze strany soukromého sektoru. Naše stínová zpravodajka také souhlasí, že je důležité, aby mm, se vycházelo se z politiky pobídek pro zvyšování přitažlivosti investic tak, aby se zvyšovala konkurenční výhoda. Eh, je třeba podporovat služby, biznesy, transfery, technologie a eh, Eh, inkubátorů, klastrů to všechno bude dalším přínosem pro vyšší atraktivitu investic. Dále chceme zdůraznit význam politiky soudržnosti a významu inovací. Je třeba investovat do dopravy, energie a širokopásmové infrastruktury a to všechno je zcela klíčové proto, aby se vytvořilo příznivější podnikatelské prostředí. A nakonec paní Husmanová je znepokojena tím, že chybí dostatečná podpora e, zmíněná e, pro malé a střední podniky v tomto návrhu stanoviska, protože si myslíme, že podpora by měla být směřována právě na malé a střední podniky, protože to je 23 milionů takovýchto malých a středních podniků v Evropské unii a dělá to až 99% všech podniků a zajišťuje to dvě třetiny všech eh, pracovních příležitostí v soukromém sektoru. E, a samozřejmě, že je to důležitá hybná síla pro zaměstnanost a výzkum, ale mají omezený přístup k výzkumu a inovacím. Teď je e, velká nezaměstnanost v Evropě, zejména je to problém méně významných, vyspělých e, regionů. Proto ALDE si myslí, že je třeba zvyšovat právě, zlepšovat nadále podmínky pro malé a střední podmínky. Tolik tedy podniky, prapadno. Paní Elizabeth Schroeter. Ja, ehm, einige wenige eh, Dovolte několik málo komentářů. Já nejsem přesvědčená o tom, že by obecné snižování daní vedlo k zatraktivňování investic. Já myslím, že je tam řada eh, dalších bodů, jako třeba dostatek odborných pracovních sil, prostředí. To znamená, že pokud chceme přilákat odborníky, potřebujeme mít atraktivní region, kulturu, atraktivní bydlení a tak dále. Čili není to jenom otázka daní. A já si myslím, že je to vidět zejména v těch nových členských zemích. Tam jsou firmy, které dostanou daňové úlevy, jakmile eh, toto vyprší, tak za tři, za pět let zase stěhují jinam. Čili já si myslím, že to není úplně eh, dobrá eh, myšlenka, takže já bych tady mm, nechtěla nechtěla toto podpořit, aby tady nenastala nějaká subvenční turistika. Jde o to, aby region byl atraktivní, prostředí bylo atraktivní, abychom měli mimo jiné tedy investiční pobídky, ale kromě toho eh, musí být ještě další hodnota. Eh, záleží také na investicích do lidí, do odborníků. My třeba v mém regionu máme obrovské, vlastně největší solární klastry v celé Evropě, ale strašně nám chybí odborní pracovníci, takže to je naprostá brzda rozvoje, poněvadž my jednoduše prostě nemáme další lidi, kteří by na tom pracovali, kteří by toto vyráběli. Čili eh, vývoj jde prostě takový, že je třeba investovat právě do toho. A kromě toho tady máme eh, novou reformu a je třeba se na to dívat v kontextu taky Evropy 2020. Tak to vypadá správný přístup a tak bych asi viděla, jak by ten, ta zpráva měla vyznít. Thank you very much, Sean Kelly. Děkuji vám, John Kelly. Děkuji vám, paní předsedající, velmi stručně. Politika soudržnosti byla eh, zásadní hnací silou konvergence v Evropě a nejlepším příkladem je přímo moje země. To by mělo tedy pokračovat dál. Ovšem je tady další platný eh, bod, eh, hledisko tady země, eh, tedy regiony, které jsou silné a ty by také měly zvyšovat svou konkurenceschopnost a tak zvyšovat konkurenceschopnost celé Evropy. Eh, I toto, tyto by měly zvyšovat atraktivitu Evropy jako místa pro investice. Součástí strategie 2020 znamená zvyšovat eh, procento které jde do výzkumu a vývoje pro tento prostředků. Pokud tedy nebudeme mít eh, žádosti, nebudeme mít prostředky a pokud se nebude v Evropě vyrábět, tak to nemá smysl. My máme skutečně v Evropě mnoho nových produktů. Eh, výzkum je také roz, eh, rozvinutý, ale bohužel výroba se stěhuje jinam a to musíme zastavit. Také je třeba se zaměřit na eh, atraktiv, eh, na, na, na přilákání elit a nejenom tedy, pokud studují, ale také, aby zde chtěli zůstat. Eh, když se podíváme na nosice, nositele Nobelovy ceny, kolik je amerických nositelů Nobelovy ceny, kteří vlastně američany původně nejsou. Proč? Protože čím eh, více zde bude mít toho špičkového výzkumu, tím více se bude dařit tvořit pracovních míst. Very much Jan Olbricht. Jan Olbricht, velmi stručně. Jenom dvě poznámky. Eh, tato zpráva, mm, takovéto stanovisko z našeho výboru, se dá zaměřit eh, pouze na dvě věci a já tedy z tohoto důvodu neznám původní text eh, změnového výboru. Jednak jde o to, jak přilákat investory a vytvořit eh, příhodné podmínky pro investory daňovou politikou a dalšími nástroji a tak dále. A dalším prvkem je to, Eh, jak eh, docílit investování evropských peněz v Evropě. Já nechci komentovat té první věci, poněvadž to spadá do kompetence ekonu. Eh, spíše mě leží na srdci ta druhá věc. Je jasně řečeno, že v našem nařízení tady máme dvě výjimky. Jedna vylučuje produkci ve velkých podnicích, což tedy eh, bude z EEDF eh, prostě vyloučeno. Tedy aspoň pokud rozumím eh, vlasáků text, tak to prostě mm, mm, to je velmi kontroverzní, ovšem to se stavět k velkým podnikům. A druhá věc je zákaz financovat základní infrastrukturu dopravní, ekologickou a e, IT v rozvinutých e, regionech. Čili my, e, když tedy pracujeme na dvou textech, tak měly by tam být protichůdné pozice. My tedy Eh, v jiném textu říkáme, že máme naopak podporovat velké firmy, čili já bych byl spíše pro ten text, eh, který se týká RDF. Eh, kolega Fanny Nistelrooy. Já se přidám k Janu Olbrichovi v směru uvažování. Já myslím, že my bychom skutečně měli přicházet s inovativním nástroji, jako je chytrá specializace to je taková nějaká mm, podmínka pro eh, využití prostředků z RDF. A jde tady o to, jak nejlépe využít lidi, lidi s dobrým vzděláním eh, a jak je využít zde regionálně. To samozřejmě je třeba, tam je třeba určitá koncentrace. Není možné to prostě eh, rovnoměrně geograficky rozptilovat. Musíme mít prostě jakési ekonomické ekosystémy. Čili toto je skutečně specificky teritoriální dimenze. A jinak, eh, pokud se týče využívání peněz jinými způsoby, to znamená, abychom měli půjčky a abychom měli rozmělňování rizik, to také je možné zmínit, proč ne? A já myslím, že je to celkově dobrá zpráva, ale chtělo by to zdůraznit to, že IT nebo IKT komunikační a elektronická technologie, eh, že to nám vlastně umožňuje eh, to, aby i v těch odlehlejších oblastech vznikaly eh, tyto vyspělé, řekněme, výroby. Čili to je funkcionalita, kterou lze v příštích letech hodně využívat a lidé očekávají, že 40 nových pracovních míst bude nějak zahrnovat internet. Čili já se eh, těším na spolupráci s Oldřichem. Děkuji a ještě eh, kolegyně Krace jako poslední. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat eh, výboru a také kolegům, kteří se zabývali eh, tímto stanoviskem. Eh, oč tady vlastně jde? Jde o rozvoj, potřebný rozvoj, udržitelný rozvoj a to jsou také pojmy, které se objevují v mnohých dalších zprávách z výboru hospodářského, ale také u nás. Evropa je důležitým cílem ve smyslu vzdělávání, ale eh, máme třeba teď eh, rostoucí konkurenci směrem s mm, nově se objevujících ekonomik. Chceme lidi přitahovat a důležité je, aby nám investice neunikaly jinam. A samozřejmě eh, máme tady ty problémy finančních krize, ekonomické krize, malého růstu. Prostě jde o to, aby, eh, abychom byli schopni pomocí konkurenčního potenciálu posílit své silné stránky a naopak eh, přerazit ty slabé. Čili to všechno je důležité, protože eh, my sice jsme dnes na čele přímých zahraničních investic, ale naše pozice je ohrožena. Toto stanovisko směřuje k tomu, že eh, toto první místo, které zatím držíme, eh, to platí pro EU jako celek, ovšem eh, v regionálním měřítku je ta situace velmi nerovno, nevyrovnaná, což znamená, že máme regiony, kde ty investice prostě skoro nejsou. No a teď jde o to, aby usilovali o jakési vyrovnání. Prostě co udělat pro to, aby celé území EU dokázalo přitahovat investice. A samozřejmě tady je třeba si uvědomit, co je tím prvkem, který se atraktivňuje jednotlivý region. Já to tady nechci rozvádět, tady už o tom bylo co se řečeno, jsou to určitě eh, nebo se to uhlavnit eh, prostředky, které máme v evropských fondech, ale existuje řada dalších instrumentů. Eh, určitě je důležité to, abychom si uvědomili to, že velice důležitá je infrastruktura, a to nejenom při stavy letiště a tak, ale jde také o sociální infrastrukturu, aby tady investice jednak proudily a jednak zastávaly. Jde nám přitom o příjme zahraniční eh, investice, ale také regionální investice z eh, vlastních zdrojů. Čili, jak říkám, nejde jenom o letiště a přístavy, ale jde také o eh, možnost rozvoje rodiny, aby se tady kvalifikovaný personál rád usazoval. Toto to, to není vždycky jednoduché jednoduše vybudovat továrnu, než najít eh, také lidi, kteří ní potom budou pracovat, budou pro ní vhodní. A také tady zaznělo od pana Lohana o něco o výzkumu, jak tedy lze využívat eh, výzkum ve všech regionech. My skutečně máme mnoho výsledků výzkumu, ale příliš eh, mnoho, eh, to jde jaksi z hora. A tam prostě univerzity leco zprodukují, ale potom to, mm, jak si na těch nižších úrovních se nevyužije. Ale máme také regionální univerzity a výzkumná centra, která mohou eh, tuto úlohu plnit na svém regionálním trhu. Čili to je důležité, aby se spolupracovalo se společností na místě. Speciálním tématem v této souvislosti jsou transevropské sítě, neboť to je eh, evropský přínos, který eh, posiluje iniciativu regionu a izolované regiony jsou takto napojovány na regiony bohatší a rozvinutější. A tady to zatím nám eh, proto chybí infrastruktura. Eh, tolik tedy ta nejdůležitější témata a jejich souvislosti v mém dokumentu v rámci zodpovědnosti našeho eh, výboru ke, ví, ke zprávě pana Vlasáka, tedy jsem potěšená, že zde zaznívá tolik důležitých témat a v bodě číslo dvě jste se eh, říká, že eh, tím jediným kritériem by, že kritériem by neměla být velikost podniku a jediným kritériem by měla být kvalita a požadovaná udržitelnost daného projektu. Já myslím, že eh, toto bychom neměli vidět v protikladu. Nechceme vylučovat velké investice, ale měly by to být eh, zároveň investice kvalitní, bez ohledu na to, zase jsou velké nebo malé. A kromě toho chci říci, že soudržnost, eh, komplementarita, to myslím, že je velice důležité pro také konvergenci eh, hospodářství, sociální oblasti a tak dále. A to vám nemusím vysvětlovat, tady nejde o homogenitu, nýbrž Eh, jakousi konvergenci, eh, která může být evropským přínosem. Důležité je ovšem také toto. Tuto politiku je třeba pečlivě koordinovat, tak aby eh, regiony se mohly také prostě ucházet o zdroje i ve třetích zemích Čili je třeba vidět, jak vnímají investoři Evropu. Důležitá je stabilita, zejména v eurozóně a také úzká spolupráce eurozóny s mimo eh, eurozónovými zeměmi, bez ohledu na to, kde je třeba, eh, nebo kam míří investice, každý takový region by měl být vnímán jako součást celé EU. Z tohoto důvodu je také důležité vzdělávání v regionech, protože investoři v Evropě tedy jdou za zkušeným personálem a tady musíme eh, to jaksi eh, dávat eh, najevo, chlubit se tím, tedy reklamu tomu dělat, protože máme společný trh a ten, to je jaksi obrovská výhoda. A tady skutečně je třeba, aby ta výkonnost byla, eh, byla eh, opravdu eh, jak si, no, aby se to nekoncentrovalo na Německo, Polsko nebo třeba Řecko, ale aby to bylo, aby to bylo Eh, jaksi rozdělené po celé Evropě. My tady máme instrumenty, které mají svoji hodnotu. A to znamená, že ty výhody vnitřního trhu a stability a podobně, že to prostě musí vejít ve známost v Evropě i mimo ní. Toto jsou tedy mé doplňující argumenty, které jsem tady chtěla nechat zaznít. Eh, děkuji. Eh, teď ještě pan Podembách se chce ještě vyjádřit? Ano, stručně ještě děkuji za všechny všechny komentáře a připomínky. Je to velice důležité pro toto stanovisko a já věřím, že pan Vlasák bude schopen to zapracovat tak, aby to řešení nakonec bylo dobré. Děkuji vám Eh, takže eh, teď ještě jenom 29. Eh, března v poledne je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Milí kolegové, diskutovali o jednom bodu, bodu 5 na pořadu jednání a to je reforma společné rybářské politiky. Navrhovatel je tady s námi, ale myslím, že to přesuneme na zítřejší pořad jednání ke ke konci pravděpodobně, ale to ještě eh, posoudíme. Já chápu, že eh, s, všichni by dnes chtěli hovořit stínový eh, zpravodaj. Tady nikdo jiný není. My bychom dali tedy slovo jenom vám a potom stanovili lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je tu tedy někdo, kdo by chtěl vystoupit k reformě společné rybářské politiky? Ne, je to jasné, nikdo tady není. Jistě, pokud chcete, můžete přednést svou eh, prezentaci, stanovíme lhůtu pro eh, pozměňovací návrhy a potom skončíme. Takže děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěl bych se omluvit za to spoždění a také, že to má dopady na pořad jednání. Takže velice stručně společná rybářská politika je nesmírně důležitá, eh, protože musíme postupovat eh, udržitelně. Má to dopady na ekonomiku a kulturu a současně potřebujeme také inteligentní růst, trvalé udržitelný v souladu s strategií Evropa 2020 a musíme musí být v souladu s ostatními evropskými politikami, proto je také důležité zdůraznit roli regionu, které musí přebírat větší odpovědnost při řízení eh, rybolovu. Různí aktéři v tomto odvětví musí eh, usilovat o lepší partnerství mezi výzkumem a eh, rybolovem to eh, chceme eh, realizovat cíle této politiky eh, v regionálním měřítku, abychom úplně naplňovaly strategický rámec a strategii eh, Evropa 2020. Partnerské eh, projekty tady můžeme společně pozitivně přispět eh, k posílení společné rybářské politiky. Děkuji vám. Máme stejnou lhůtu 29. března ve 12 hodin pro předkládání pozměňovacích návrhů. Tímto končím dnešní schůzi a nyní se koná schůze koordinátorů Eh, opustíte prosím sál co nejrychleji, abychom mohli zahájit schůzi koordinátorů. Um, eh, tak, zaraz po, powiesz, za pół godziny. And dear colleagues, in half an hour we have in this... Milí kolegové, za půl hodiny se zde bude uh, konat uh, pracovní jednání s dánským předsednictvím, kdy budeme hovořit o stavu vyjednávání s radou. Můžete se tedy zase vrátit v 18.30, ale nyní potřebujeme sál.